Good morning, colleagues. Um, sorry for the slightly late. Dobré ráno, kolegové. Omlouvám se za mírně spožděný začátek. A my se pustíme do bodu 18, boj proti terorismu a nahrazení rámcové rozhodnutí Rady 2275. Naší zpravodajkou je paní Holmajer. Dnes eh, projednáme návrh zprávy. Huta pro předložení pozměňovacích návrhů eh, je potom 7. dubna. A já dám eh, rovnou slovo paní Holmajer. A také eh, si vyslechneme eh, stanovisko předsednictví a komise, než potom začne poslanecká debata. Děkuji vám, pane předsedo, kolegyně, kolegové směrnice o terorismu na jedné straně naplňuje Lisabonskou smlouvu, podle které eh, máme poprvé spolurozhodovací pravomoc. Eh, tato směrnice je z roku 2002 a následně proběhla revize eh, rámcových podmínek mezi členskými zeměmi kde eh, na začátku eh, hrály velkou roli útoky na Světové obchodní středisko v New Yorku. Eh, poté se věci vyvíjely a nyní máme nové rozhodnutí OSN, které od nás žádá, abychom se tedy přizpůsobili, abychom tedy mm, měli skutečně směrnici eh, oboj proti terorismu, nikoli pouze rámcovou směrnici. A to tak, eh, aby to odpovídalo současné realitě terorismu. Mm, my jsme se se stínovým zpravodaji zhruba dohodli na tom, eh, jak bychom chtěli tuto směrnici přepracovat Shodovali jsme se na tom, shodli jsme se na tom, že vzhledem k tomu, že nejde o problematiku zcela novou, nebudeme také eh, začínat úplně od začátku, poněvadž mnohé nástroje jsou stejně eh, odvozené z empirie a eh, v českých zemích jsou už realizovány samozřejmě podle jednotlivých národních a právních tradic všechny členské země se vždy eh, se nažili eh, řádně realizovat eh, příslušné části tohoto rámce. Pokud se týče teroristické organizace IS, která je dávána do souvislosti s těmi nejhoršími teroristickými útoky, například v Paříži, ale i jinde, konstatujeme, že eh, mnozí mladí lidé eh, z Německa nebo z Francie eh, se vydávají do Sýrie, kde se nazývají cizími bojovníky, mm, mm, což není zrovna dobrý termín, ačkoliv je zavedený. Já bych řekl, že jsou to přeshraniční bojovníci z, čili z hlediska Sýrie jsou to možná e, cizí bojovníci, e, z evropského hlediska jsou to naši domácí bojovníci, jsou to e, z části také Evropané, nejenom ti, kteří původem z těchto blízkovýchodních oblastí pocházejí. Páchají tady atentáty, které jsou velmi krvavé, mají mnoho obětí a z tohoto důvodu eh, se musíme zaměřit že také na další opatření, eh, o kterých jsme neuvažovali před pár lety. Zvláštně velkou roli podle mě sehrává také to, že teroristické organizace eh, mají jakési sítě které spolupracují eh, někdy těsněji, někdy volněji a znamená to, že eh, teroristický akt eh, není, není přímo přesně plánován. Jestliže někdo například absolvuje výcvik v nějakém teroristickém táboře v Sýrii, Třeba máme tady příklad mladého muže, který zabil mnoho lidí v Kábelu. A to je prostě člověk, eh, který eh, neměl žádnou historii terorismu, ale prostě nechal se vycvičit, byl rekrutován, eh, byl mu vymít mozek, abych to tak řekl, A to znamená, že tam máme dva výniky, nejenom toho pachatele, ale také toho, kdo mu vymil mozek. Tato to jsou sítě, eh, které umožňují tyto, pozmě, tyto eh, teroristické útoky, eh, zajišťují jim finance, také mění mladé lidi a jejich chování tak, že se dopouštějí teroristických útoků, ačkoliv k tomu nikdy nebyli vedeni. Převychovávají je tak, že v podstatě v nich potlačují jakékoliv lidské cítění a tvoří z nich cosi, co je schopno masově zabíjet. Myslím, že tady budeme muset eh, některé věci eh, vyjasnit. Eh, dohodli jsme se, že to pokud možno nebudeme zdržovat a v době, kdy se budou podávat pozměňovací návrhy, chceme také ještě vyjasnit právní otázky například s Eurojustem a třeba v radě existuje trošku jiný pohled, třeba také na možnosti cestování, takže je možné, že se schůzí tím zpravodajů eh, vzejdou ještě trošku jiné eh, pohledy. Eh, každopádně důležité je, abychom se, se zpravodají a tím zpravodaji pobavili také s experty, zejména tam, kde nemáme dosud jistotu. A určitě e, se velké části můžeme podpořit návrh komise. E, já se soustředuji na několik věcí, e, například internet. Tady myslím, že to není pojednáno dostatečně. Také ty vazby mezi organizovaným zločinem a terorismem, jak to dnes oficiálně oznámuje už i OSN, tak toto chci také rozpracovat. Dále si myslím, že všechno to, co ze strany stínových zpravodajů eh, bylo předloženo ohledně praní špinavých peněz a financování terorismu, to je také podstatné. A také eh, jsem tady eh, přidala část o pomocných nebo pomáhajících organizacích, Eh, čili ty tedy nespadají do této pasáže, ale také to tam musí být. Čili já jsem se pokusila této zprávě eh, zahrnout eh, různé další ještě problémy. Se stínovými zpravodaji to chceme projednat pokud možno rychle. A také bychom byli rádi, kdyby rovněž členské země Eh, toto zpracovali v eh, horizontu dalších dvou, tří měsíců, eh, tak aby měli společný základ, když se zabývají touto problematikou zejména v otázce podpory terorismu, financování terorismu. Já samozřejmě vím, že máme rozdílné právní systémy, ale ten základ by měl být co možná Eh, jednotný. A také spolupráce v oblasti výměny dat, eh, spolupráce členských zemí, eh, ta by se také měla zlepšit a i k tomu si vyslechneme ještě experty v rámci zasedání sínových zpravodajů. Tak děkuji vám. Děkuji, paní Holmajer za eh, tuto zhnutí vaše zprávy. Ano, eh, víme, že je tady eh, určitá urgentnost, ale já si myslím, že když tomu, se tomu budeme věnovat, tak se nám to podaří. Tak a nyní Katarína Kiniči za, jako stínová zpravodajkyně SAD. E děkuji, pane předsedo, děkuji paní Holmeier za předloženou zprávu a také za veškerou její práci. Myslím si, že tato zpráva je dobrým východiskem pro naši diskuzi. Myslím, že je předně potřeba zajistit, abychom nastavili Evropě harmonizovaný právní rámec. Je to velice důležité, pokud chceme potírat mezinárodní fenomen terorismu. protože ono nejde jenom o to, že dochází k destabilizaci institucí, ale má to dopad na naše občany, na jejich životy. Takže my tady dnes diskutujeme o jedné z prvních směrnic, kterou bychom zharmonizovali trestní právo ve členských státech. A proto je velice důležité, abychom hned na začátku nastavili soubor zcela jasných pravidel a ustanovení, která se budou moci uplatňovat plošně ve všech členských státech, tak jak zdůraznila i sama paní Holmajer. A v takovéto situaci si myslím, že je naší povinností pracovat na závazky, které pro nás vyplývají z mezinárodních právních a závazných e, nástrojů. Dále ovšem také víme, že trestní právo má velice důležitý dopad a může mít ještě významnější dopad na, osob- na svobody občanů. Takže můžeme e, s takovými ustanoveními počítat jenom pro případ toho nejnebezpečnějšího chování, které ohrožuje bezpečnost našich eh, občanů. Takže s tímto musíme uvažovat eh, o revizi současné rámcové směrnice. Navíc nemáme příliš mnoho času, protože hrozby jsou bezprostřední, nemáme dostatek času, abychom ověřili dopad těchto ustanovení na vnitrostátní trestní právní řád. Také bych tím chtěla říci, že to znamená, že musíme být opravdu přesní, pokud jde o konkrétní formulace a musíme se maximálně snažit vyhnout se jakýmkoliv eh, abuzivním ustanovením, která by mohla mít dopad na svobody. Když se podíváme na standardy eh, stávajícího rámcového rozhodnutí, tak si myslím, že z toho musíme výjít a vzít to jako základ eh, pro E, naši práci. Mezinárodní terorismus je závažná hrozba, musíme s ní bojovat, ovšem na druhé straně je stejně závažné a důležité nastavit správnou rovnováhu v rámci Evropské unie a musíme ukázat, že v unii stojíme za základními právy a za právním státem. Takže ten úkol, který před námi leží, je obrovskou výzvou. Znamená to, že musíme vzít v potaz naše stávající právní tradice, občanské závazky, ale pokud se budeme všichni opravdu snažit, tak věřím, že dosáhneme cíle, vyhneme se ideologickým střetům a nastavíme takový právní systém, který bude uplatnitelný a funkční ve všech členských státech. Aniž bych teď eh, zacházela do podrobností, tak chci ještě říci, že pokud chceme bojovat eh, s terorismem efektivně, musíme zintenzivnit spolupráci národních úřadů. Dobře musí fungovat také eh, jejich spolupráce s evropskými institucemi a agenturami. Vzhledem tomu, že terorismus je provázaný s jinou organizovanou trestnou činností, tak otázky například finančního vyšetřování, eh, konfiskace, zabavování výnosu z trestné činnosti, to vše musí efektivně fungovat. Musíme k tomu využívat eh, nových technologií a lépe díky nim koordinovat náš boj s terorismem. Zároveň nesmíme ovšem zasahovat do svobody vyjadřování, eh, soukromí či svobody tisku. A ještě další věc. Ráda bych poděkovala paní Holmajer Eh, za to, co jste řekla o tom, že je potřeba prokázat solidaritu s obětmi terorismu. Je třeba eh, je vybavit skutečně účinnými právy. Souhlasím s paní Holmajer, že je žádoucí zvážit eh, i některé další komplikované právní prvky směrnice týkající se například cestování. Můžeme to dořešit na zasedání stínových zpravodajů, jinak se těším na další spolupráce. Věřím, že zpracujeme právní text, který nabídne účinné nástroje pro boj s terorismem. Děkuji. Děkuji, to bylo skutečně eh, velice komplexní. Za EKR pan Kirchhoff. Chairman, thank you very much. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl doplnit i mé díky paní zpravodajce za dosavadní práci. Je velice důležité, vzhledem k tomu, jaké hrozby se objevují, pokud jde o terorismus, abychom zajistili, že se vyhneme nedorozuměním mezi jednotlivými úřady v Evropské unii, pokud jde o to, jakým způsobem by měli eh, stíhat eh, terorismus, bojovat eh, s ním. A bylo by dobré, abychom nastavili společné chápání definic a abychom stejným způsobem přistupovali k určitým druhým, druhům trestné činnosti, které přímo neklasifikujeme jako teroristické, ale jedná se o trestné činy, které následně mohou napomáhat terorismu. Jde například o otázku provokací, um, oslavování určitých eh, činů a tak dále. Já myslím, že veřejnost tak lépe pochopí, s čím se snažíme bojovat. Já jsem sám měl problém eh, vždy s tím, jak asi víte, Eh, jak nastavit harmonizaci legislativy. Já jsem velice rád, že teď hovoříme ne o harmonizaci, ale zbližování, protože si myslím, že to spíše vystihuje eh, to, že chceme počítat s tím, že národní systémy mají svá eh, specifika. Takže já jsem velice rád, že takto nastavujeme základní chápání ohledně těch základních trestných činů. Nicméně jsou tady ještě další aspekty celého návrhu například uznání postavení obětí terorismu. My hodně mluvíme o tom, že potřeba s terorismem bojovat, zastavit ho a já někdy mm, myslím, že se eh, dáváme cestou takových těch automatických reakcí na teroristické útoky, ale my potřebujeme širší přístup, který zohlední také potřeby obětí, jejich rodin, protože eh, potřebují průběžnou a trvalou pomoc a v tom se nám v Evropě příliš nedaří, takže jsem velice rád, že se to v tomto balíčku objevuje. To, že bychom se snažili zapracovat mezinárodní eh, právní prvky do evropské legislativy, je obecně také velice dobré, takže celkově za to jsem s tímto návrhem spokojen, jenom doufám, že budeme eh, schopni dále dodržovat zásadu přiměřenosti a potřebnosti a ještě také zajistíme, že výměna informací mezi donucovacími orgány a spravodajskými institucemi bude pokračovat v potřebném tempu. A na závěr chci říct, pane předsedo, že je mi velice líto, že řada příležitostí, které jsme tady měli, které jsme dali našim donucovacím orgánům pro možnost spolupracovat třeba v rámci společných vyšetřovacích týmů, což už je možnost, která tady existuje po celá léta. Bohužel této možnosti nebylo doposavat řádně využíváno a já myslím, že u terorismu se nemůžeme dovolit ten luxus, že budeme eh, všichni eh, pracovat jenom na svém písečku. Myslím si, že bychom měli spolupracovat více. Tento návrh nám to umožní, nabíží, nabízí nám další příležitosti, kterých bychom se plně měli chopit. Děkuji. Děkuji. Vy jste hovořil o implementaci. Paní zpravodajka Holmajer eh, se tomu jistě bude věnovat, protože to je takový už notorický problém, který přetrvává. Za ALDE je stínovým zpravodajem pan Ježek. Prosím, děkuji, pane předsedo. Nejprve se chci vyjádřit eh, k procedurálním záležitostem a taková poznámka na komisi. Eh, návrh směrnice je specifický, protože se týká hlavně konsolidace AKI a mezinárodních závazků. Přesto by bylo lepší, kdyby tento návrh eh, byl doprovázen také dopadovou studií. Evropská komise přislíbila zpracovat písemné zdůvodnění, proč nepovažovala provést eh, posouzení dopadu v tomto případě, nicméně nakolik vím, tak zatím jsme takové písemné zdůvodnění nedostali. Samozřejmě, že různé nátlakové skupiny eh, Eh, se snaží přijít se svým vlastním posouzením dopady například na svobodu vyjadřování. Eh, výstupy těchto studií nejsou příliš pozitivní, takže posouzení Evropské komise by tady mohlo být dobrým vodítkem. Pokud jde o samotný návrh zprávy, tak eh, velice vám děkuji, paní zpravodajko. Hlavní orientace této zprávy je v souladu s i s mým obecným přístupem. Nicméně tato zpráva doplňuje celou řadu nových prvků, a také vzhledem k omezenému časovému eh, plánu si myslím, že asi nebude snadné dospět ke schodě ohledně některých z těch prvků. Eh, vzhledem k názvu zprávy eh, je zjevné, že tady existují snahy doplnit tam i další nové prvky, ale myslím, že bychom se měli přidržet eh, působnosti směrnice. Hlavní je stanovit si základní definice teroristických trestných činů, tak abychom usnadnili spolupráci mezi členskými státy a mohli eh, řešit problém teroristických bojovníků. Pokud jde o návrh paní zpravodajky. Tak pokud jde o pozměňovací návrhy, které se týkají internetu a jeho zneužívání s teroristickými skupinami, tak obecně si myslím, že bychom měli být opatrní, pokud jde o internetové společnosti, společnosti a poskytovatele a jejich právní povinnost eh, spolupracovat s úřady a vymazávat určitý obsah. Já si myslím, že takováto eh, žádost musí být eh, zpracovávána tradičně. Blokování webových stránek, s určitým obsahem si myslím, že je jasné, že tyto webové stránky musí být odstraněny, ale bych opatrný u blokování, což může vést k předběžnému omezování. A myslím si, že to nebude úplně efektivní. Nicméně jsem pro spolupráci s internetovými firmami, pokud jde o vybudování protiargumentů proti teroristické propagandě. Samozřejmě, že tyto prvky můžeme dát do úvodních ustanovení, jak říká paní zpravodajka, ale já bych byl radši, eh, kdyby to bylo v právně závazné části textu. Klíčové je, abychom zajistili že veřejnost je informovaná i prostřednictvím internetu a že také, abychom jasně řekli, že i navádění k teroristické činnosti je trestným činem. Je dobře, že ve zprávě je také eh, uvedena výhrada svobody projevu. Byl bych rád, kdyby tam byly kybernetické útoky, pokud jde o jednu z klíčových eh, záležitostí, což je tom cestování eh, jako trestný čin, tak já si myslím, že to může pomoci členským státům vyřešit problematiku zahraničních bojovníků. Chápu, že někteří eh, mohou být znepokojeni kriminalizací eh, čistě pokusu, ale myslím si, že toto ustanovení ne kriminalizuje čistě snahu cestovat, že tam musí být eh, také alespoň počátek provádění zamýšleného trestného činu. Takže si myslím, že takovýto text by bylo tedy možné v praxi provádět. Dále mi není jasné, co je hlavním cílem návrhu této zprávy, protože na jedné straně tady je podmiňovací návrh na rozšíření působnosti tím, že zapracujeme do působnosti všechny fyzické osoby, nejenom rezidenty členských států, což si myslím, že je správný přístup. Zároveň ovšem omezujeme trestné činy na země, které nejsou státem státní příslušnosti nebo bydliště dané osoby. Já si myslím, že bychom to neměli takto omezovat. Například může mít taková fyzická osoba dvojí eh, státní příslušnost. Co potom? Pokud chceme eh, předcházet tomu, že lidé se budou zapojovat do činností teroristických skupin, pokud chceme kriminalizovat eh, takovou trestnou činnost, eh, tak eh, musíme zabránit jakýmkoliv právním mezerám a tak potřebujeme zásadní záruky, které prokážou, že pachatel věděl o tom, že jeho účast přispěje k činnosti teroristické skupiny. Jinak vítám přístup paní zpravodajky, pokud jde o to, že potřebujeme posílit spolupráci a sdílení informací, vzhledem k tomu, že to je hlavním cílem této směrnice. Musí sem spadat také operativní, soudní eh, postupy a sdílení osvědčených postupů také při rehabilitaci. Co je velice důležité při soudní spolupráci je využívání efektivních vyšetřovacích nástrojů. Členské státy by měly mít možnost využívat stejných eh, eh, nástrojů jako při jiné závažné a organizované trestné činnosti. Také bychom měli eh, doplnit, že jakmile máme informace o tom, že tady je osoba, která údajně spáchala teroristický trestný čin a že taková osoba je na území členského státu, pak daný členský stát má zapovinnost eh, prověřit takovou informaci. Vítám také návrh paní zpravodajky nabídnout další eh, záruky u základních práv. A na závěr chci říci, že ta část, která se týká eh, posíleného informování, tak tady je třeba provést komplexní posouzení, měla by to provést komise, pokud jde o účinnost a přiměřenost takového opatření a jeho dopad na základní práva. Těším se na další diskuze o tomto tématu. Děkuji. Thank you. And the, uh, shadow for the GUI. A teď uh, stínová za zelené, paní Ernst. Tak eh, především eh, paní zpravodajka se už od první diskuse snaží eh, obohatit text o další záležitosti. My máme velký zájem na tom, aby ty instrumenty boje proti terorismu byly do určité míry harmonizovány, aby bylo eh, jasno a aby se odstranil prostor pro libovůli, eh, která, který tady existuje. Čili na tom máme zájem, ale také chceme, jak řekl už předřečník, abychom eh, úsporně zacházeli se regulacemi, tedy s instrumenty. Eh, také jsem mm, eh, proto, abychom eh, nechali provést posouzení dopadu, není mi celkem jasné, proč se dříve neprovedla, poněvadž je skutečně třeba přeskoumat, jaké dopady má tato legislativa na základní práva a opravdu nevím, proč to tady nemáme. V mnoha oblastech je přeskum dopadů jasný a u takto široké směrnice mm, eh, by se posouzení dopadů mělo provést. Myslím, že by bylo vhodné eh, přizvat také občanskou společnost, aby se vyjádřila k eh, zásadním problémům, například také agenturu pro lidská práva, určitě také Eurojust a Myslím, že existují ještě eh, další organizace občanské společnosti, které by byly příslušné. Eh, čili tolik k dopadům této směrnice. Eh, za druhé, myslím, že je dobře, že určité záležitosti, které souvisí s nediskriminací, rovněž jsou zde zohledněny. Tady v tomto je návrh komise kritizován, to je dobře, a je třeba se zaměřit na eh, rovnováhu na jedné straně mezi trestním právem, které se to samozřejmě týká, a na druhé straně mezi zásadami právního státu. Toto je třeba skutečně pečlivě proskoumat a já myslím, že jako frakce eh, tady lesos předložíme. Další bod je financování terorismu. Tady eh, mám otázku na eh, paní zpravodajku. Eh, nevím, nevím jistě, možná, že také obchodování s ropou tady sehrává důležitou roli. A myslím, že ani paní zpravodajka to nezmiňuje a ani jinde jsem to nenašla, čili tady bych se skutečně ráda zeptala, jak to je. To je velmi důležité podle mě. Ochrana obětí. Myslím si, že eh, ten požadavek na ochranu obětí eh, se tady musí zohlednit. Já myslím, že to eh, musí být součástí smyslu této směrnice. Já jsem v poslední době měla kontakty s obětmi terorismu a pro ně je situace velmi obtížná. A nyní pokud se týče právních nároků obětí terorismu, tak eh, já myslím, že tady skutečně eh, je třeba se to dotknout. Pokud existuje eh, nárok na třeba psychologické poradenství a nějakou další pomoc, tak jak je to opravdu, je v praxi za je to dostupné, například bezplatně a podobně. Na no další bod, a to je vlastně ten hlavní problém. Problematika definic musí být ještě jednou projednána. Uvedu příklad. Na straně 4.12 se objevuje formulace, to je to cestování, a sice i tehdy, když eh, není eh, jasná vazba eh, cesty za účelem výcviku Eh, případně není zde žádná vazba na teroristický, teroristické jednání. A tady máme skutečně státoprávní problém, eh, to platí v Německu, ale také jinde, ale tady se de facto obrací eh, princip viny. Tady skutečně ta cesta musí mít nějakou vazbu na nějakou trestnou činnost, terorismus a podobně, celá, celá obecně. A, a to, to prostě nestačí takto formulovat. Je to právní problém, zejména tedy e, e, v Německu. Německo to e, tedy v radě uplatněno, čili to také nemůžeme mm, ponechat stranou. Musíme také hovořit o podněcování a napomáhání. Eh, další věc eh, to je eh, obrana proti rizikům, proti nebezpečím. To v českých zemích vypadá různě, v Německu je to výhradně policejní pravomoc. A opět tady se to pohybuje mezi různými oblastmi práva. Celkově definice trestních, trestných činů, tak jak zde jsou definovány, jsou právě velmi široce. Komise vychází eh, z toho, co, na čem se usnesla Rada Evropy. A čili o tom musíme ještě jednat. Děkuji. Děkuji. A teď eh, Iva Žoli za zelené tentokrát tedy ale má tady zástupce. E, ano, děkuji, pane předsedo. Eva bohužel nemohla, takže já ji zastupuji jako náš e, stínový zpravodaj za naší frakci. Obecně řečeno vítáme e, revizi rámcového rozhodnutí, abychom také dali ten lisabonský nátěr tomuto dokumentu a vyvarovali se toho, že by tady přetrvávaly ty určité deficity. Ty je třeba zahladit a ta ustanovení a vyjasnění, která jdou směrem k lepší výměně informací o podezřelých a rizikových oblastech či rizikovém chování, to jsou věci, které podporujeme, protože se domníváme, že opravdu jde o lepší sdílení informací mezi eh, orgány činnými v eh, těch eh, trestních a jiných řízeních e, spíš než o e, získávání dalších informací o nepodezřelých. Nicméně jsou tady určitá ustanovení, kde cítíme, že e, zpravodajka jde špatným směrem a to se týká především rozsahu eh, směrnice o kyberzločinech Moniko, eh, ty jsi k tomu také byla spravodajkou a my si klademe otázku, proč bychom měli eh, přenést eh, rozměr této směrnice, o které jsme hlasovali v roce 2013, a která ještě není plně implementována ve všech eh, členských státech, proč bychom to měli přenášet sem? Ta směrnice byla schválena, musí být transponována, je to důležitý nástroj a E, tady prostě se také přejímá ten rozsah, co se týče e, toho, čemu říkáme malicious software. Takže e, ty návrhy jdou tady ještě, ještě dál a pak se to celé velice komplikuje. Když se podívám na bod úvodního ustanovení 11a, že rozvoj IT technologií, které by mohly být eh, zneužity zločině, by měl být tedy eh, trestný, no tak to opatrně, protože každý software, každý hardware může sloučit eh, v určitých situacích pro záměry těch teroristů. A teď například Apple Lock, o kterém diskutujeme, by mohl být trestný v členských státech Unie. Neříkáme, že by se to nemělo řešit v některých určitých situacích, eh, ale podobně je to třeba s, s kódováním v WhatsApp. Eh, tak to je zase něco, co kdybychom to brali plošně, by znevýhodnilo v eh, i další než ty, kteří nejdou cestou zákona. A to je nad rámec toho, co by měla řešit tato směrnice, takže pro nás je tohle nepřijatelné a rovněž se domníváme, že není tak úplně nápomocné, když tady děláme rovnítko mezi softwarem a těžkými zbraněmi. Domnívám se, že tak, jak jsem to již naznačil, to je prostě již pokryto směrnicí o kyberzločinech, tam je to vyvážené, včetně ustanovení, E, jako e, jsou ty ohledně útoků na informační systémy. Některé by e, prostě mm, měly být, měli bychom to tady trošičku rozlišovat. Ne všechny útoky jsou zločinné a prováděné teroristy. Jsou tady určité články, které jdou tím směrem, které, který vlastně už zahrnuje ty, kteří Eh, vlastně sdílejí eh, informace, jak eh, se prostě vlámat do určitých eh, systémů a ty, kteří je vytvářejí. Tak eh, tady kriminalizovat úplně všechny, to mi nepřipadá dobré, to nám nepřipadá záhodno. Máme příslušnou směrnici a eh, tato směrnice o boji proti terorismu by se skutečně měla soustředit na rámec toho rámcového rozhodnutí a především bychom měli ještě více vylepšit tu část, která se za zabývá sdílením informací, takže bychom byli velice rádi, kdybyste šli tímto směrem. Předseda? Takže zpravodajka nepochybně bude eh, eh, odpovídat na všechny tyto dotazy. Začali jsme sice téměř čas, ale asi nebude dost času na diskuzi. Každopádně teď je na řadě stínový eh, zpravodaj, stínová zpravodajka za EFDD Laura Gia. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat paní Holmajer zpravodajce eh, za tuto práci, za to, že také vzala v úvahu naše příspěvky Jedná se o ustanovení například, které nutí členské státy, aby si vyměňovaly informace a které také e, vede e, agenturu e, k tomu, aby tyto informace sdělovala. To je podle mého názoru klíčové, protože to může zabránit útokům a po pařížských událostech prostě víme, že určité informace byly k dispozici, ale nebyly sdíleny, takže jsme proto, abychom také e, do toho zavedli článek o ochraně základních práv a také o e, právu na e, proces. E, to by mělo být nedílnou součástí směrnice. Obecně řečeno bych také chtěla zdůraznit, že to, co tady chybí, je určitá ambice. Boj proti terorismu je e, prioritou, ale nemáme k tomu zatím holistický přístup, takže je třeba jít nad rámec jednoduchého definování těch represivních opatření. Členské státy musí přijmout preventivní opatření a také zapojit občanskou společnost do boje proti radikalizaci a terorismu. Pro mne je zcela zásadní eh, prostě udeřit tam, kde je centrum eh, všech těchto eh, aktivit a je třeba zajistit využívání stávajících mechanismů, zmrazení účtů, konfiskaci finančních a dalších prostředků. Teroristické organizace se financují prostřednictvím obchodů obchodování se zbraněmi, uměleckými předměty, ropou, umělecké předměty. To je velký trh v Evropě. Proč Evropě vlastně je e, zatím schvalován e, obchod se zbraněmi s těmi státy, e, které jsou komplici teroristů. Musíme v tomto směru být obezřetnější a také je tady ještě další aspekt, který bych chtěla zdůraznit, imitace na internetu. Eh, možnost dát represivním orgánům eh, příležitost, aby zakázali určité prvky na eh, určitých stránkách. To také rada chce porovat. Myslím, že mezi zárukami, které byly jmenovány zpravodajkou, Eh, už není eh, obligatorní intervence justičních orgánů, když jde o uzavírání určitých stránek či ničení jejich obsahu represe a význam sítě by neměly v tomto směru eh, být ohrozeny, ale v rámci vyšetřování si myslím, že je třeba tady také E, určité e, věci ještě domyslet, konkrétně myslet na ty, kteří se chtějí e, oddělit od teroristických skupin a chtějí spolupracovat. My rovněž musíme vyjádřit připravenost s vámi i nadále spolupracovat tak, aby výsledkem byl takový nástroj, který by byl skutečně efektivní. Nejsem totiž přesvědčená, že to málo času, který eh, máme k dispozici, byl něčím eh, pozitivním, protože pracovat pod časovým tlakem eh, bohužel může často vést k určitým chybám, a e, tam můžeme někdy e, být tváří v tvář skutečným problémům, ale spolupráci jsme nakloněni a jsme k ní připraveni. Děkuji. A teďko ještě pan Fontána. E, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poblahopřát zpravodajce, protože tady jde o to, že v návrhu zprávy je řada věcí, které sdílím. E, myslím, že je zapotřebí dospět k nějaké dohodě mezi evropskými státy, aby jsme opravdu účinně bojovali proti terorismu. Když hovoříme o terorismu, o islamistech, e, tak e, tam nelze jednat samostatně, odděleně. To by bylo velmi obtížné. Je e, zapotřebí e, e, zlisabonizovat, to tady zaznělo a to se mi moc líbí, tento typ úsilí. Připadá mi to zajímavé a zdá se mi, že je opravdu úplně v pořádku, že se tady hovoří o válce na internetu. Každý chápe, že na síti právě probíhá ta radikalizace a že lidé, kteří, dejme tomu, nejsou eh, nábožensky nějak vyhranění, se postupně tady stávají extremisty. Na eh, webu se člověk dozví velmi snadno, jak konat teroristické činy. Ovšem zároveň si uvědomuji, že jsme na obtížné cestě, protože zároveň musíme zaručovat eh, svobodu. Svobodu, která je nám tak drahá. Ta ustanovení, která tady ve zprávě jsou, jsou zajímavá zajímavá, ale měli bychom je ještě prohloubit. Je třeba zasáhnout kapitál, protože e, víme všichni, že terorismus je financován nejrůznějšími způsoby ze všech stran a je třeba se zamyslet nad tím, zdali můžeme také e, pohlédnout tváří v tvář do očí těm zemím, které se na tom podílejí na financování terorismu. Možná, že by stálo za to uvažovat o určitých obchodních či jiných sankcích vůči těmto zemím, protože opravdu to vypadá tak, tak, že některým zemím vyhovuje to, že je tady udržován terorismus a to i mimo hranice Unie. Další důležitý bod je zajistit větší míru spolupráce mezi bezpečnostními agenturami. Členské státy často neměly dost eh, informací, dost eh, faktů a nemohli se dost připravit. Poslední věc, která tady ještě nezazněla, je tato. Před dvěma dny eh, belgická policie Policie provedla takový e, výpad zde v Bruselu a e, jeden Alžířan byl přitom e, zabit. Je to člověk, který prostě nebyl zcela v legálním postavení z hlediska svého pobytu zde. Víme, že to jsou právě tito lidé, kteří se teroristům nejvíce Eh, přibližují eh, a nacházejí u nich útočiště. Takže je třeba, aby eh, lidé nežili v stavu nelegální migrace. Tato nelegální migrace je něčím, co je třeba zmrazit tak, aby teroristé mezi touto skupinou nemohli dále získávat spolupracovníky. Itálie je zemí, kde právě takovýto člověk balíček byl nedávno začen, protože eh, protože eh, je to člověk, který měl vazby na teroristické eh, orgány v Somálsku. Ono je opravdu velice obtížné, buďme v tomto rozlišovat, konejme tak, aby tito neregulérní migranti rozšiřovali teroristické E, sítě. Předseda, děkuji. Čas skutečně velmi, velmi rychle běží. Chci e, ovšem zároveň umožnit všem, aby se vyjádřili. Je tady několik dalších řečníků, jsou čtyři e, a poté budeme muset asi opravdu uzavřít seznam řečníků, takže prosím. Děkuji vám pane předsedo. Děkuji. Já si myslím, že to nejdůležitější, ten první krok, který bychom měli udělat, je eh, vyjasnit si eh, definici terorismu. Já si myslím, že prozatím neexistuje úplně jasná definice, definice terorisme, terorismu, alespoň ne tady v Evropském parlamentu. Já už vlastně sedm let se snažím prosadit eh, toto téma a zdá se mi, že skutečně nezdílíme stoprocentně ten stejný přístup k této definici, takže si myslím, že je na čase, abychom se tím začali zabývat v rámci této velice obtížné zprávy, čímž děkuji Monice eh, za vynikající eh, odvedenou práci, ale je jasné, že tedy ještě před námi stojí komplikovaná práce, protože ta zpráva je velice obtížná. Takže prvním krokem, prvním cílem tedy musí být eh, dát eh, občanům skutečně v rámci stokholmského programu bezpečný prostor. Nesmíme zapomínat na oběti. Zde bych chtěla říci, že se nesmíme vyhýbat tématu obětí terorismu, musíme vytvořit společný právní základ v této oblasti. Potřebujeme proto politickou vůli, pokud nenajdeme politickou vůli, pokud nedáme stranou naše eh, ideologická omezení, tak se nám nepodaří vypořádat se s výzvou terorismu. Proto potřebujeme, abychom byli jednotní a dali našim policejním orgánům, soudním orgánům, ale také evropské úrovni jistotu, aby mohli sdílet informace, což je velice potřebné, a mohli koordinovat eh, a lépe spolupracovat v boji s terorismem. Řekla tady Monika, že tady jsou eh, různé že, že tady problematika internetu a eh, sítí, které využívají teroristické organizace, takže samozřejmě na to musíme myslet taky, ale není to jenom otázka čistě využívání internetu, ale toho, že jsou to organizované buňky, velice dobře zorganizované, které spolupracují a například eh, u nás eh, máme tyto problémy v Seutě a Melie. Vidíme, že eh, tyto lidé často nefungují úplně sami, ale spolupracují v rámci buněk s, se známými. A A často jsou to lidé, kteří jsou z, poměrně mm, zdravého, rodinného a sociálního e, prostředí. Takže Samozřejmě, že po atentátu, po útocích e, všichni projevíme soucit obětem, jsme solidární, ale musíme myslet také e, na to, abychom jim pomáhali dlouhodoběji. Žádám tedy méně soucitu a více ochrany to je pro oběti skutečně velice důležité, k tomu předložím pozměňovací návrh. Já si myslím, že důležité, aby nedošlo k sekundární viktimizaci obětí, eh, což je problém, který řešíme například eh, ve, ve Španělsku při soudních procesech eh, s teroristy. Dozvídáme se z ze, ze studií a ze, z informací, že dochází k té sekundární viktimizaci, bohužel. Takže abych to schrnula, musíme si definovat, co to je e, terorismus, e, jak definujeme tuto trestnou činnost. E, já myslím, že už tady roste určité pochopení byť eh, některé rozdíly ještě existují, proto k tomu předložím eh, pozměňovací návrh, abychom si jasně definovali terorismus eh, a druhý pozměňovací návrh k těm obětem. Jinak chci říct, Moniko, může se mnou počítat s mojí podporou, s tím, že ještě předložím ty pozměňovací návrhy, o kterých jste mluvila, abych zprávu obohatila. Děkuji. Um, děkuji, pan Becker. Děkuji, pane předsedo. My se nacházíme uprostřed největší hrozby pro evropskou společnost za několik desítek let. Tato, toto eh, ohrožení se nachází v nebývalé míře uvnitř naší společnosti, čili eh, prevenci a bránění terorismu v Evropě eh, musíme přiznat nejvyšší prioritu. Politika podle mě musí současně řešit dva problémy, dva úkoly. Za prvé přijmout veškerá opatření, která vedou k cíli zabezpečit eh, bezpečnost občanů a samozřejmě současně s tím musí zachovávat základní práva a ústavní práva na eh, evropské i na státní úrovni. Samozřejmě, že se musí odehrávat obojí souběžně. Já apeluji na všechny ty, eh, kteří eh, apeluji na ty, abychom eh, jak si neviděli ty hrozby pro lidská práva úplně všude. Spousta věcí se kontroluje a my bychom měli zabránit eh, v parlamentu přijímání nových eh, zákonných opatření, aniž bychom eh, brali ohled na svobody a práva. Ale neblokujeme bezpečnostní opatření. Je de facto základní povinností politikou, politiky a očekávání od politiky, Eh, zajistit bezpečnost. Nečekejme na další eh, útok a teprve potom vymýšlet nezbytná opatření. Já jsem přesvědčen, že eh, ta bezpečnostní opatření určitě neprojdou přes tento parlament, pokud budou příliš zasahovat do soukromí a do Eh, do eh, oblasti práv a já tedy eh, mohu přislíbit maximální, odpor, maximální podporu paní, poslan, paní spravdajce. Děkuji. Paní Gomez? Ano, děkuji za všechno já vylepšení textu. Já plně podporuji to, co řekla Katarína, naše jinová zpravodajka, eh, včetně principu přiměřenosti a respektování základních práv, neboť myslím si, že to je pro nás zásadní. Chceme být účinný a přitom nenahrávat teroristům. Já jsem se intenzivně zabývala eh, textem o eh, cizích bojovnících, eh, který byl textem z vlastní iniciativy. A já se domnívám, že eh, musíme eh, skutečně se zaměřit také na programy proti radikalizaci. Já myslím, že tam je spousta dobrých elementů z hlediska Eurojustu, ale to nestačí. Musíme zapojit také Europol a je třeba, aby se politika zavázala konat. E, nejenom tedy, aby to zůstalo v rovně retorické. Je skutečně třeba, abychom se bavili s lidmi z praxe. Eh, aby som, abychom se bavili s lidmi eh, z agentur, které přímo v terénu pracují na deradikalizaci, A eh, já si myslím, že oni odvádějí skvělou, skvělou práci a já bohužel vidím daleko menší odhodlání pracovat na tém, že na straně politiků protože tady je třeba s tomu věnovat na národní, lokální, evropské úrovni a tady by to chtělo možná nějak jinak sformulovat. Já tedy vnímám také to, že eh, v tomto textu se hodně zdůrazňuje vazba mezi organizovaným zločinem a terorismem, to je důležité, a taky se zde hovoří o financování terorismu. Ale opět i zde je třeba eh, silněji apelovat na odpovědnost. Nestačí jenom žádat, aby naše exekutivní orgány eh, pracovali na tom problému, ale aby pracovali na prevenci. Eh, další věc, náš finanční systém má velkou míru zodpovědnosti a Ehm, naše, naše úpravy a zákonná úprava, kterou tady máme desítky let, v podstatě eh, poměrně usnadňuje nebo umožňuje snadné praní špinavých peněz. A to znamená, že musíme rovněž eh, žádat eh, odpovědné chování od bankovního systému, finančního systému, bankovního dohledu a tak dále. až to, co se tam děje, to je strašné. A v podstatě bychom měli zcela přeměnit tento systém, poněvadž čím více eh, je prostoru pro offshoreové systémy, eh, tím snadnější je cesta k praní špinavých peněz. A samozřejmě eh, je naprosto zásadní eh, konfiskovat eh, vždy majetek, který je používán teroristickým účelům. Tady máme italský příklad. Další věc, kterou bych chtěla říci, máme CDN. E Eh, to je eh, de facto eh, látka, která se mm, mm, může používat a její získávání je, je pořád možné. Ano, CDRN, RN jsem už v roce 2010 sepisovala zprávu a já neustále vidím, že jsou stále velké mezery eh, v kontrole například v Německu a eh, jinde, jinde, jinde eh, zůstáváme jenom u celkem chabé retoriky. Čili já si myslím, se musíme zaměřit otázku CDRS e z hlediska nových technologií a jejich vývoje. A také e, v té souvislosti, že musíme e, respektovat e, současné kyber směrnice. A samozřejmě další věci jsou tady ještě drony, které mají také velkou, velkou tady sílu. Pan předseda, prosím, šest minut, to už stačilo. Ano a samozřejmě chceme, aby příslušné bezpečnostní služby a agentury fungovaly. To je naprosto zásadní. Ano, děkuji vám. Eh, eh, Marie, vy určitě zvládnete za minutu. Já jsem se eh, jenom chtěla přidat k tomu, připojit k tomu, co říkal Jan, pokud se týče Eh, to, co tady máme, určité formy eh, používání eh, internetu napomáhají radikalizaci, tak to jsou prostě ty formy používání internetu, ty jsou obrovské, Facebook, YouTube a tak dále. Další věc je, hovoří se o nelegálním obsahu. A já si myslím, tady musíme být velmi opatrní. Je zde totiž riziko legitimizace cenzury. A tady velmi opatrně, prosím. Máme v části Evropy zkušenosti z minulosti s totální cenzurou. A viděli jsme, že na jedné straně to nefungovalo a na druhé straně to velmi škodilo eh, společnosti. Ano, e, určitě požádáme Moniku, aby se k tomu vyjádřila. Rada e, samozřejmě e, musí mít a má společný přístup, čili o tom se určitě dozvíme. Já bych jenom požádal nyní nizozemské předsednictví, aby se k tomu vyjádřilo a potom dostane slovo naše zpravodajka. Pan, pan Zvát je tady za předsednictví, prosím. Děkuji. Eh, eh, já budu skutečně velmi stručný. Před dvěma měsíci jsme si stanovili eh, za cíl stan- dosáhnout společného, pros- společného pozice k této směrnici. My jsme minulé pondělí dosáhli důležitého milníku a bavili jsme se také o nové formě terorismu, tady o těch cizích bojovnicích. Vše se pohybuje velice rychle v radě a je to silný signál, že rada i komise zůstávají eh, sjednoceně. Ehm, důležitými prvky jsou eh, eh, cestování do zahraničí eh, za účelem teroristické činnosti a teroristického financování. A eh, to tam, kde se to týká těch nejzávažnějších trestných činů. Dále zde máme vyšetřovací nástroj, eh, nástroje a, a práva obětí. Na základě dnešní debaty v Libě mohu říci, že se blížíme s radou a s parlamentem na eh, mnohých, eh, mnohých obhledech. Například eh, je třeba posílit výměnu informací a my se tedy těšíme na další vyjednávání mezi radou a parlamentem a na dosahování eh, dosahování kompromisu co nejdříve, pokud možno ještě před letní pauzou. Ano, děkuji. Děkuji Moniko také za práci a určitě teď máte mnoho odpovědí na mnoho otázek. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, tak nejdříve k tomu základnímu. My zde nemáme co dočinění eh, s trestním zákonníkem členské země, čili nejsou zde žádné detaily, eh, jsme v podstatě na úrovni rámcové směrnice, eh, jak by se mělo postupovat v rámci rozmanitých tradičních právních systémů. Čili skutečně není to eh, detailní právní akt, to, na čem zde pracujeme. To není funkce této směrnice. Eh, jde nám skutečně o stanovení zásadního rámce. Eh, druhá věc, pokud se týče posouzení dopadů, členské země v roce 2002 i později provedly několik posouzení eh, dopadů a eh, jejich velkou část jsme tedy převzali zde a eh, také už léta letoucí se mm, toto v českých zemích realizuje, čili postupně to bylo aktualizováno, čili myslím, že není třeba provádět nové posouzení dopadů pokud se týče předsednictví Rady, Europolu, Eurojustu, eh, my eh, všechny tyto instituce žádáme, aby se zúčastnili našich debat. My se eh, také zabýváme Eh, také potenciálním, potenciálními konflikty eh, v různých eh, příslušností, poněvadž máme, třeba včera jsme tady hovořili také o občanech s dvojím občanstvím, o právní pomoci, o vydávání osob, dále mezinárodní rozdělení příslušnosti a kompetencí, Eh, čili toto skutečně můžeme eh, projednat a eh, má to smysl projednat to do hloubky, tak abychom ta, v té zprávě měli skutečně jasnou formulaci. Také mám ještě otázku, pokud se týče cestování v rámci EU, poněvadž to v tom návrhu také nyní je. Eh, žádal jsem také některé členy rady a komisy, eh, aby mě řekli, eh, jak zabránit tomu, že někdo, kdo je známý například v Belgii jako pachatel těžkých trestných činů, je v Paříži nevinný a čistý, poněvadž francouzské úřady o tom nevědí. Čili tady jde skutečně o nějaká opatření, eh, která by tomuto zabránila. To skutečně eh, máme eh, určitou mezeru. Čili pokud někdo z Belgie cestuje do Francie, aby tam zabil 130 lidí, tak skutečně tady je třeba, aby Eh, úřady o tom věděli, a aby o tom věděli úřady hlavně tam, kde se ten eh, akt má odehrát a aby mohli včas zasáhnout. Eh, čili prostě, aby potenciální, potenciální pachatelé neměli zas tak velkou svobodu cestování po Evropě a páchání v zahraničí různých trestných činů. Jinak pokud se týče to, co řekl eh, eh, tady Jan, eh, my tady skutečně nemáme žádnou, žádné šifrování, žádný dual use, nic takového. My hovoříme prostě o softwaru, který je speciálně vytvořen pro teroristickou činnost, čili nejde nám o standardní Apple Eh, standardní software třeba Apple nebo Microsoftu, eh, eh, který se dá samozřejmě zneužít. Jde třeba o speciální software, který například má za úkol způsobit srážku na železnici nebo způsobit poruchu v, ele- v atomové elektrárně, čili hovoříme o skutečně o speciálních nástrojích pouze pro teroristické Eh, teroristické činy. Nejde o zneužívání běžného nevím, softwaru nebo prostě technologii, eh, čili eh, to tam je. Prostě ano, třeba chci jako příklad trestní právo zná pojem vraždy, ale vražda v rámci teroristického činu, ta je ještě hodnocena jinak. Čili tady činíme podobný rozdíl. Takže eh, proto tedy eh, máme eh, zde uváděny prostě tyto nástroje a vůbec tady nehovoříme o Eh, šifrování a podobně. Eh, toto je něco, eh, co si v podstatě musí nějakým způsobem vyřešit členské země, čili jak to udělat s tou problematikou na jedné straně šifrování, na druhé straně přístup například pro soudce nebo tak dále. Tady skutečně to je, to je složité, ale to, to mm, není něco, co bychom měli řešit v směrnici o speciálním typu trestních činů. E, ten bod 4a, e, jak hovořila paní kolegyně Lauristin, toto je rozhodnutí Evropského parlamentu, skutečně skopírovaný text, e, který byl podpořen 80% většinou v parlamentu, proto to máme v, dove, v bodech zdůvodnění. Já jsem na tom nezměnila ani slovo, prostě jsem to skopírovala a e, použila jako e, zdůvodnění ze zprávy paní kolegyně Daty. Je to skutečně přesně ten text, který jsme většinově na plénu schválili. E, čili jenom jsem tedy to přidala jaksi, jako pozici Evropského parlamentu, která byla schválena obrovskou většinou po té, co se eh, Evropský parlament zabýval problematikou terorismu. Pokud se týče eh, zavírání webových stránek, abychom žádali soudní rozhodnutí, tak tady skutečně spolupráce mezi podniky a eh, úřady, eh, to by skutečně eh, jak si vedlo k omezení spolupráce, poněvadž eh, ten darknet je už dneska velmi rozsáhlý, čili tady je třeba mít jaksi spolupráci v pozitivním duchu Eh, to je asi spolupráce spíš nějakého většího týmu spolu s podniky a podniky, eh, pokud se jim to nehodí, eh, tak se mohou bránit a pak tedy rozhodne soud. Čili já si myslím, že tato, to je dosavadní přístup a mně se zdá dostatečně rozumný, poněvadž skutečně máme na internetu i webové stránky, eh, které jsou kriminální nebo jenom glorifikují eh, trestnou činnost a eh, ty je třeba vypínat co nejrychleji. Takže v tomto smyslu bych si přál a ještě další intenzivní debatu. Já jsem se pokoušela také zapracovat ty nezbytnosti, ačkoliv je mnoho, a chtěla bych eh, s angažovanými stínovými zpravodaji eh, v poměrně krátkém čase a po eh, konzultacích s radou a s komisí skutečně tady mm, předložit výsledky. Děkuji zatím stínovým zpravodajům a děkuji vám za ochotu k diskusi. A pokud někdo nemáte jistotu v něčem, tak prosím, hovořme o tom, Eh, podstatné je, abychom eh, v parlamentu byli jednotní, rozhodní, nikdo tady není zastáncem zabíjení a eh, také samozřejmě nikdo si nepřeje jen tak libovolně z libovůle rušit lidská práva jako vedlejší efekt takže skutečně chceme mít tady nějaký rámec, který bude také praxi použitelný pro prokurátory a tak dále v českých zemích. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, Moniko, za práci na eh, této zprávě. Je jasné, že i stínoví zpravodaj eh, se zhostili svých úkolů. Času není na zbyt, takže Nebudeme mít čas tentokrát dát prostor komisi. Moc se omlouvám. Ale budou jiné chvíli, kdy, chvíle, kdy komise bude moci sdělit, co má v této věci na srdci. A teď bod 19 jedná se o otázku, která byla komisi komisi položena 1. prosince 2015 eh, panem Angelem Džambaským ve věci reakce na zvýšenou teroristickou hrozbu na Blízkém východě. Otázka měla být zodpovězena do 6 týdnů, což se nestalo, eh, takže teď bych dal slovo panu eh, Džambaskýmu, aby řekl, na co se komise ptal a pak dáme prostor komisi. Prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Má otázka, která se týkala tragického e, atentátu 13 listopadu e, v Paříži mě vedla k tomu, že je zapotřebí učinit víc, e, abychom podobným nešťastným událostem, tragickým událostem zabraňovali a že je třeba být v tomto směru mnohem aktivnější. Myslím, že je zapotřebí, abychom měli adaptovaný plán spolupráce, protože když tady existují v Evropě takovéto eh, hrozby teroristického charakteru, tak je třeba eh, se k tomu postavit a ochránit naše občany. Moje otázka zní, jaká opatření komise uvažuje, aby členským státům dala větší podporu eh, v posílení spolupráce v boji proti extremistům a teroristům a zároveň, aby zabránila radikalizovaným e, osobám, aby pronikali na území Evropské unie. Takže jak se tato spolupráce může zlepšit, jak se e, může zabránit teroristům a e, e, extremistům, aby volně se pohybovali e, po území Evropské unie. A teď prosím, e, komise má prostor. Dobré ráno. Dostali jsme eh, tu eh, otázku a pochopila jsem to také tak, že eh, vážený pan poslanec mezi tím obdržel i odpověď a e, teď si tedy e, kladu otázku, zdali chcete, abych e, otázku znovu tady zopakovala a stručně schrnula naši odpověď, anebo jestli vám postačí, že jste vám, jsme vám odpověď zaslali předseda. Celý vtip tkví v tom, že poslanec nebyl spokojen s tím, že eh, čas, který byl pro odpověď vymezen, uplynul, aniž by ji dostal. Eh, tady je otázka dvojí vlastně. Jedná se o obsah a také o, eh, o ten postup. Takže já teď vnímám určitý typ řeči těla, Eh, takže tady prostě eh, není, nebyla odpověď včas. A pak je tady otázka obsahu. Eh, jste, pane poslanče, spokojen s odpovědí, které se vám mezi tím po uplynutí lhůty, kdy měla být poslána, dostalo? Děkuji. Je to velice závažná otázka. Víte, když prostě nedostaneme odpověď na písemnou otázku od komise v té lhůtě, která je předepsána, tak musíme jednat tímto způsobem. Prosím, já bych chtěla říct ještě jednu úplně poslední věc na závěr komisaři vám odpověděli na váš dopis v tom smyslu, že v roce 2015 jsme dostali, jak si dovedete představit, obrovské množství otázek ze strany poslanců. Vy si jistě eh, pamatujete, kolik se takových eh, to nešťastných událostí přihodilo. Chtěla bych vás tedy eh, poprosit o pozhovění a pochopení, že v některých výjimečných příležitostech prostě se nám nedaří splnit ty lhuty, ale že se samozřejmě snažíme odpovědět eh, co nejdříve, takže prosím, abyste nám eh, byli schovývaví vůči otázkám za rok 2015. Ano, my si dobře uvědomujeme, eh, že je tomu tak, jak říkáte, ale prostě nemůžeme obejít naše postupy a tady prostě nebyla odpověď poskytnutá v přiměřeném čase a proto jsme reagovali tak, jak jsme reagovali. Ale uvědomujeme si tu obrovskou obrovskou zátěž, kterou máte. Děkuji panu Dambavskému také, že tuto věc znovu zmínil. Před námi je teď bod 20. Jedná se o provádění úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu. Navrhovatelkou je Martina Anderson, ale paní Anderson dnes není přítomná, eh, takže bude to eh, koordinátorka GUE, paní Ernst, která eh, ji zastoupí. Prosím, dáme hned slovo paní Ernst, která tedy bude hovořit jménem paní Anderson. Ano, děkuji, Claude. Děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Kolegyně Martina Anderson bohužel dnes není přítomná. Má velmi významné eh, setkání jinde. Já jsem s ní hovořila v její kanceláři, domluvili jsme se, že její dokument dnes představím já. Víte, to je téma, které nám opravdu leží na srdci. Jde o úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Někdy je to vnímáno jako něco druhodného a v aktivitách členských států Evropské unie se tomu nepřikládá ten nutný význam. A pro nás je to něco zcela e, mimořádně významného. Je třeba, abychom v tomto směru e, učinili určitý pokrok a proto je zapotřebí, aby evropské instituce byly nápomocné tak, aby ratifikace této umluvy proběhla. Teď jde o Finsko, Irsko a Nizozemí, tři státy, které, až, eh, které doposud tedy ratifikovali tuto smlouvu, další zatím ne, těch zemí je tedy opravdu málo, je tedy třeba eh, tomu vdechnout nový elán, eh, je třeba tuto umluvu ratifikovat, tím spíš, že v členských státech platí nejrůznější eh, v řadě ohledů rozličné různorodé předpisy, takže toto je třeba vyjasnit. A pak je tady další věc, která je pro nás velice důležitá, Navrhovatelka hovořila s řadou organizací lidí s postižením, eh, fórum eh, lidí s postižením zorganizovalo také veřejné slyšení a je třeba z tohoto hlediska si uvědomit, že návrh z roku 2008 se týká rovnosti příležitostí, nehledě na eh, sexuální orientaci, náboženské přesvědčení a tak dále. Takže v oblasti zaměstnanosti už existuje rovné zacházení, ale i právní základ. Ten základní eh, rámec musí být eh, také ošetřen a to se týká řady osob s postižením. Bychom si také přáli, aby eh, veřejná slyšení, setkání a další aktivity, které jsou navrhovány v Evropské unii, byly dostupné, eh, přístupné pro lidi s eh, postižením bez jakýchkoliv omezení. A to nad rámec těch věcí, které existují v dokumentu. I práva dětí by měla být více zohledněna a rovněž je to otázka slučitelnosti úmluvy OSN e, o právech dítěte. To je důležité. To samozřejmě musí mít e, určité dopady na politický systém a také na tvorbu vůle, a to na všech úrovních, k tomu, aby členské země e, spustily nový společný evropský eh, novou iniciativu. Například Eh, u, u eh, trestních řízení je třeba, aby, byl, eh, aby byl dán dispozici přístup ke speciálním právním zástupcům, také pro osoby s postižením nebo lidé, kteří nemají státní příslušnost, uprchlíci, Eh, bezdomovci, aby také měli přístup k rádným službám. I zde je třeba dělat více, eh, tak aby byly k dispozici příslušné služby, aby se mohlo využívat příslušných práv. Zcela upřímně chci říci, že nás smutkem naplňuje záměr eh, Eh, evropské, záměr eh, britské vlády odstoupit od konvence o lidských právech, tak jak si eh, osouhlasila Evropská unie a máme obavy zejména z hlediska postižených lidí. O co tady jde? Konkrétně jde o okamžitou realizaci konvence OSN na úrovni členských zemí a zapracování i do právního systému. Druhá věc je eh, to, že by měla, měla Evropská unie dát k dispozici prostředky pro to, aby byly podporovány aktivity lidí s postižením. Tady je mnoho mezer. Chybí nám jasná strategie eh, pro uznání a realizaci eh, konvence OSN v členských zemích. Je eh, vůbec eh, třeba přeskoumat legislativu národní státu na toli, eh, a zjistit, nakolik je v souladu s umluvou OSN. A samozřejmě jde také o to, aby lidé postižení byli schopni jednat a vstupovat v kontakt s nejrůznějšími úřady. Eh, takže tolik od nás a já děkuji Martině eh, za to, že eh, zapracovala a snad ještě zapracuje řadu dalších podnětů. Myslíme si, že je to důležité navzdory tomu, že máme poměrně málo času. Děkuji vám. Děkuji. Máme tady některé stínové zpravodaje, takže začneme nimi. Máme tady také eh, zpravodaje, který eh, tu původní zprávu zpracovával ve výboru pro zaměstnanost, což je dobře. Takže vezmu to postupně. Nejprve pan eh, pan Sogor, který nahrazuje stínového zpravodaje za EPP. Pane Sogore, prosím. Pardon, omlouvá se pan předseda, je to paní S... Pan Sogor. Ano, paní kolegyně Boxkor tady nemohla být, takže mě požádala, abych ji zastoupil. Vystoupím v maďarštině. Dostal jsem totiž od ní text v maďarštině. Umluva OSN je tématem této zprávy, ke které zpracováváme stanovisko a byla předložena 16. března eh, na program jednání výboru LIBE. Teď tedy víme, jaký je základní obsah tohoto stanoviska a já bych vyjádřil eh, určitou kritiku eh, k stanoviskům, která se zpracovávají ještě dříve, než je k dispozici samotná zpráva, protože ta zpráva nabízí kompletní představu o provádění této směrnice OSN stanovisko společně se zprávou eh, volají potom, že je potřeba zvýšit osvětu eh, ve společenském, politickém životě, vůbec o existenci této umluvy a významu jejího provádění. Já eh, za EPP musím říct, že souhlasím s paní Anderson v tom, že zdůrazňuje nedostatky původní verze podporuji tedy v tomto ohledu a obecně celý text stanoviska, protože to je užitečný příspěvek eh, k samotné zprávě. Dále bych chtěl zdůraznit eh, dva aspekty. Jednak, že musíme nadále pokračovat na nové legislativě a za druhé, že nesmíme zapomínat na to, že provádění právního rámce, který byl schválen v minulosti, musíme zajistit i do budoucna a musíme k tomu poskytnout potřebnou podporu. Moje kolegyně je otevřená konstruktivní práci po předložení pozměňovacích návrhů. Děkuji, pane Sogore, za SAD. Terky. Děkuji. Já dnes zastupuji kolegu Huta, který je stínovým zpravodajem a přečtu jeho poznámky k této problematice. Nejprve chci říci, že zdůrazňuji význam provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Hovoříme o právech a každodenním životě 80 milionů lidí, což je nejméně 16 evropského obyvatelstva. Samozřejmě, že nemůžeme souhlasit s tím, eh, se vším, se vším, co je ve stanovisku, například s tím, že Rada neschválila návrh směrnice z roku 2008, pokud jde o provádění zásad eh, rovného zacházení. Takže tady souhlasíme s paní zpravodajkou. Ještě bychom ovšem doplnili dvě záležitosti. Za prvé, dopad úsporných opatření na nejslabší občany. Situace handicapovaných je stále obtížnější a také na čase začít s sociálními a veřejnými investicemi. V tomto ohledu jsem přesvědčena, že práva handicapovaných a tudíž také provádění příslušné úmluvy OSN se musí řešit v rámci evropského semestru. Druhá věc, chtěla bych zúraznit význam komunikace v oblasti eh, problémů zdravotního postižení. Tady jsou formulace velice důležité. V mém regionu veřejné úřady každý rok eh, organizují akce s osobami se zdravotním postižením s názvem Dny mimořádných lidí. Je to vždy vítaná akce a demystifikace toho, že lidé, které obvykle mm, nazýváme osobami se zdravotním postižením, jsou lidé zcela mimořádní, pokud jde, jejich, pokud jde o jejich schopnosti a kreativitu. Pan předseda, děkuji za, Ada, za Alde Natalie Grisbeck, prosím. Merci, président, euh, mes chers collègues. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se také chtěla připojit do diskuze a možná zmínit některé věci, které již byly řečeny, ale rozvést je. Jedna věc je jistá. U všech dohod, stanovisek a tak dále eh, je vlastně jednomyslnost eh, eh, když tedy jdeme o cestou eh, hodnocení úmluvy. Eh, všichni se shodují na tom, že ohledně dodržování práv lidí s postižením v evropském prostoru ještě hodně zbývá učinit. Čtyři zásadní eh, body obecného charakteru ohledně toho hodnocení stále ještě přetrvávají různé formy diskriminace, jak co se týče dostupnosti, to je dost klasické, ale především, a to je velmi důležité, v přístupu k zaměstnáním. Ten seznam je dlouhý. Dvě věci nás hned udeří. Bylo to teď tady řečeno. Připadá eh, velmi, velmi vhodné a urgentní, aby po zhruba deseti letech eh, byla odblokována horizontální směrnice o boji proti diskriminaci diskriminaci. Je to téměř 10 let, je to z roku 2008, co je tato směrnice blokována státy, vypadá to na velikou ostudu. Druhá věc, Eh, ta se týká eh, ratifikace Marrakešské úmluvy o autorských právech eh, u díl placený, psaných brajlovým písmem. Zase si klademe otázku, proč tomu tak je. Opravdu už řadu let žádáme v Evropském parlamentu členské státy, aby se zhostili své odpovědnosti, ke které se přihlásili. A potom ještě dvě věci z Libe, protože jsme v tomto výboru, my jsme trvali pracovali na dvou věcích e, a to uznání, že existují různé formy násilí vůči lidi, lidem s postižení, konkrétně vůči dětem. Alarmující zprávu teď vydala e, nedávno Agentura pro základní práva, Evropská agentura. E, děti, jak děvčata, tak chlapci, jsou velmi často obětmi sexuálního zneužívání E, nedostatku péče a tak dále. Hovořím o dětech s postižením, které jsou samozřejmě e, ranitelnější, takže tato často neviditelná forma diskriminace je ještě více e, vlastně upozaďuje. A pak jsou to také politování otáz, politování hodné skutečnosti. Detence těch lidí Francie byla před šesti měsíci E, také povolávána k odpovědnosti, odsouzena za e, degradující, ponižující způsoby e, věznění lidí s postižením. Tady prostě nemůžeme před určitými věcmi zavírat oči a v tomto smyslu předložím také příslušné pozměňovací návrhy ve výboru EMPL, až o této věci budeme diskutovat. Děkuji. Nyní Helga Stevens, která je zpravodajkou v rámci výboru eh, pro zaměstnanost. Děkuji, pane předsedo, děkuji, kolegové. Já chci poděkovat eh, paní Ernst za její vysvětlení jménem paní zpravodajky. Také chci poděkovat eh, paní Anderson samotné. Myslím si, že toto je velice dobré východisko jako zpravodajka v rámci výboru pro zaměstnané jsem vždy říkala, že musíme dodržovat eh, kompetence našich výborů a podle toho také podám příslušný pozměňovací návrh. Paní kolegyně Anderson eh, společně organizovala eh, v lednu slyšení a chtěla zajistit, aby všechny obavy těchto osob byly ve stanovisku zohledněny a Paní Andesor tehdy vystoupila ve, se, velice, ve, se velice silným projevem, který jsem podpořila a přesto si myslím, že některé eh, Stejně silné argumenty v tomto eh, stanovisku chybějí, například přímý odkaz na právní způsobilost eh, a rovnost eh, před zákonem podle článku 12 této umluvy. To ve stanovisku naprosto chybí. Dále, pokud jde o právo volit a účastnit se na politickém životě, to je v bodě 2 tohoto stanoviska, nicméně není to dostatečně rozpracováno. Vzhledem tomu, že teď jsme ve výboru LIBE, tak vítám odkaz na základní práva. CRPD to je nakonec nástroj v oblasti lidských práv. Také vítám to, že zmiňujeme uprchlíky a žadatele o azyl, ale byla bych ráda, kdyby byl tento odstavec přeformulován, tak, abychom Eh, zde zdůraznili eh, ten přístup z hlediska lidských práv a abychom eh, tam zapracovali otázku poskytování informací a rovného přístupu k těmto osobám. V souvislosti s tím podám některé pozměňovací návrhy, podobně jako ostatní kolegyně a kolegové se těším na další spolupráci s paní zpravodajkou. Děkuji. Děkuji. Nyní se obracím na komisi. Máme tady někoho z generálního ředitelství pro zaměstnanost, tak prosím stručně. Děkuji. Evropská komise by ráda poděkovala všem poslancům, kteří se podíleli na přípravě zprávy i stanoviska. Chtěla bych zdůraznit eh, závazek komise provádět eh, tuto úmluvu, kterou považujeme za velice důležitou. Je to vlastně jiná eh, úmluva OSN, ke které jsme přistoupili jako EU, také ji ratifikovalo 25 členských států a teď společně pracujeme s těmi třemi zbývajícími státy, mm, aby mohly začít provádět i ONY. Chtěla bych poděkovat za podporu především, mm, pokud jde o schválení návrhu z roku 2008 Jedná se o návrh protidiskriminační směrnice, která vychází ze zásady rovného zacházení a um, ze zásady rovného přístupu ke službám a zboží takže já věřím, že ve stejném duchu budeme i nadále pokračovat ve spolupráci na přípravě a implementaci závěrečných postřehů k této umluvě. Děkuji. Nevím, jestli ještě paní eh, navrhovatelka má nějaké závěrečné poznámky. Eh, super, also ich freue mich ähm, so. Ano, děkuji. Eh, těší mě ta řada pozitivních reakcí. Já myslím, že skutečně musíme některé věci ještě eh, zpracovat více do hloubky a doplnit. Eh, Martina je tady taky, takže eh, já věřím, že jsme si všechno řádně poznamenali a těšíme se na další spolupráci. Ano, výborně, takže děkuji všem kolegům a než eh, přistoupíme k dalšímu bodu, chci přivítat kolegyni eh, z mého volebního eh, okrsku paní Negongo, která sedí v zadní řadě. Vítejte. A ještě bych eh, uvedl k předchozímu bodu, že 23. března je eh, ve 12 hodin datum pro předložení pozměňovacích návrhů. A teď už se dostáváme k bodu číslo 21 na programu jednání, což je porušování práv osob hovořících minoritními jazyky. Z prezentaci vystoupí DG Just a zástupce sítě Ellen, její generální tajemník eh, pan David eh, Hicks. Eh, nevím, jestli bude chtít vystupovat ze svého místa nebo bude chtít eh, vystoupit tady z panelu. Já radši zůstanu tady, protože tady mám svůj počítač, říká pan Hicks. Vy se schováváte za počítačem. Tak dobře, jestli vám to nevadí, tak tam můžete zůstat. Já bych Pan předseda přerušuje řečníka ještě vteřinku. To víte, jsme v Evropském parlamentu, tady to není možné bez úvodu. Takže rychle tento bod eh, uvedu, je to velice důležitý bod, podobně jak už ehm, tady eh, zaznělo, máme tu kolegy z různých eh, výborů a politických skupin. Společně kolegové požádali, abychom zapracovali tento bod na program jednání. Jak asi kolegové vědí, tak v podle eh, přílohy 6 bod 17 jednacího řádu výbor Libe odpovídá za opatření pro boj se všemi formami diskriminace, kromě diskriminace na základě pohlaví eh, a na pracovišti a na pracovním trhu. Takže eh, ceníme se zásady rovnosti, aplikujeme článek dvě smlouvy s tím, že všem respektujeme také jednotlivé členské státy. Teď bych tedy už předal slovo panu Hikovi na pět minut. Je to generální tajemník Evropské eh, sítě pro rovnost jazyku. Vystoupí během pěti minut. Eh, pak budou moci eh, vystoupit poslanci výboru Libe. Takže nejprve pan doktor David Hick, který nám představí celou problematiku a pak proběhne výměna názoru s poslanci. Pane Hiku, teď už máte slovo. Děkuji. Děkuji za pozvání na dnešní zasedání. Děkuji, že jste zařadili tento bod na program jednání. Já jsem z Evropské sítě pro rovnost jazyků, sítě ELEN, a dnes bych vám předložil takovou rychlou případovou studii, nastínil situaci, budu hovořit eh, o diskriminaci, jazykové diskriminaci, kterou považujeme za jistou formu rasismu, zmíním se o problémech a doporučeních. V tuto chvíli existuje v Evropě na 60 regionálních a menšinových jazyků, mluvíme 55 milionů obyvatel Evropské eh, unie. Vyskytují se vlastně ve všech členských státech, kromě eh, Islandu. Ehm, naše síť funguje v současné podobě od července roku 2012 a zastupujeme 44 jazyků ze 60 členských organizací z 20 evropských eh, zemí. Tady vidíte mapu. Eh, nemám čas, abych se tím podrobně zaobíral, ale myslím, že vidíte, Eh, jak je to hustá mapa. Pokud jde o lingvistickou diskriminaci, tak eh, zjistili jsme, že tato diskriminace eh, vůči uživatelům minoritních jazyků je poměrně dosti rozšířená a má celou řadu dimenzí v Evropě. Případy diskriminace, které jsou nahlášené, jsou čistě špičkou ledovce. Ehm, Mnohé tyto minoritní jazyky jsou také jazyky ohrožené. Jazyková diskriminace často formou přímého či nepřímého rasismu je považována za trestný čin nenávisti, ale často je to přehlížený trestný eh, čin, přitom řada mluvčích touto diskriminací v Evropě trpí, což je podle nás zcela nepřijatelné. Diskriminace má různou míru intenzity, může to být i násilné, eh, bytím ze strany policie dochází k pokořování eh, u soudu, ve veřejných institucích, ve školách, eh, obecně v běžném životě a eh, přitom není moci se domoci spravedlnosti u soudu či veřejné zprávy. Diskriminace se oblevuje v různých oblastech, eh, v soudnictví, v policii, eh, také dochází k odebírání dětí eh, rodičům z těchto důvodů, dochází k diskriminaci ve školství, v médiích a dokonce i v Evropském parlamentu evropské úřední jazyky, jako je například irština, či další um, uh, jazyky, jako je třeba kataláčtina či baskečtina, jsou um, diskriminovány. Takže eh, to je eh, diskriminace, která eh, podkopává uživatele těchto jazyků, podkopává samotný vývoj těchto jazyků a jazykových společenství. První případná, případová studie, bohužel máme čas pouze na prezentaci jedné z nich. Ehm, je to studie Plataforma per la Lengua ehm, z Katalánska, která zdokumentovala 37 nových případů jazykové diskriminace od července roku 2013 do prosince loňského roku. Ehm, byli jsme svědky bytí ze strany policie, pokořování policií, soudním orgány, odebrání dítětem, upření zdravotní eh, péče a více informací najdete na webové stránce této organizace. Většina těchto případů je zdokumentována, 80% z nich je zdokumentováno a, a často je to diskriminace ze strany státních institucí. Eh, například katalánští mluvčí jsou ve velice eh, slabé situaci, zranitelné situaci protože často mají eh, hlásit případy eh, abuze institucím, které sami eh, se abuzivního chování dopouštějí. Přitom katalánština je úředním jazykem a Španělsko by ji mělo chránit svými zákony. Máme tedy podrobné informace a údaje. Došli jsme k závěru, že diskriminace proti úředním jazykům ve Španělsku je systémové povahy a že je dokonce institucionalizovaná. Teď bych přešel eh, k dalšímu um, eh, aspektu a to je doporučení 7 Rady Evropy. Zde se jasně stanoví, že jazyková diskriminace eh, je považována za formu přímou či nepřímou formu rasismu a my bychom byli rádi, aby členské státy Evropské unie zavážily schválení tohoto kritéria také. Stávající právní rámec myslím, eh, není adekvátní, není dostatečný. Máme v některých členských státech přímo jazykové zákony, což je pochopitelně v pořádku, také chartu Rady Evropy, což je výborné, pokud jsou ovšem tyto legislativní nástroje implementovány. Nicméně ve Francii, Itálii, Řecku ještě nedošlo k, mm, k přijetí eh, příslušné eh, legislativy, ke které se státy zavázaly v rámci Evropské unie. A to musíme eh, vyřešit. Je to takzvané kodaňské eh, dilema. Je potřeba ptát se, jak můžeme zajistit eh, práva mluvčích minoritních jazyků. Obvykle, když se to ptáme, tak dostaneme odpověď, že jediné, co funguje, je, pokud evropská legislativa bude řádně implementována v což odkazuje na článek 21 úmluvy o lidských eh, právech a základních právech. Nicméně problémy jsou v tom, že eh, implementace legislativy není dostatečně efektivní a nebrání diskriminaci. Takže pokud eh, může Evropská unie chránit svými směrnicemi životní prostředí zvířat, ptactvo a tak dále, tak se ptáme, proč nechrání dostatečně eh, mluvčí minoritních jazyků. Dovolíme si několik doporučení. Potřebujeme směrnice na ochranu minoritních jazyků, podobně jako máme směrnici o rasové rovnosti. Potřebujeme na evropské úrovni mechanismus pro implementaci práv mluvčích minoritních jazyků. Musíme zajistit aplikaci charty základních práv. Ehm, potřebujeme jazykovou ehm, observatoř, která by chromažovala údaje o jazykové diskriminaci a Aplikace protokolu do Nostia. Pokud eh, bych se ještě vrátil ke katalanštině, tak jsou důkazy o tom, že dochází k systémové diskriminaci, což podkopává chartu základních práv. Tato diskriminace eh, je páchána přímo státními úřady, takže si myslíme, že Evropská unie musí zvážit eh, řízení pro porušení legislativy ze Španělskem, aby přinutila Španělsko dodržovat evropskou legislativu. Eh, podobně eh, vlastně se řeší teď eh, případ se Slovenskem, kde došlo k porušování práv romských dětí. Příští krok, myslíme si, že by bylo dobré, kdyby Libe zorganizovalo slyšení celé problematice. My plánujeme konferenci k této věci 1. června a byli bychom rádi, kdyby se tak podařilo spustit diskuzi o budoucí směrnici a bylo by dobré, kdyby i na Libeste hovořili o protokolu Donostia. Jinak eh, bych ještě na závěr chtěl říci, že musíme vymítit tuto diskriminaci. Stejně jako jiných forem eh, eh, rasismu nemůžeme viktimizovat a stigmatizovat mluvčí minoritních jazyků, ať už jde o Španělsko, Francii či Maďarsko. Evropská komie je nic mluv, nemůže tedy tolerovat to, že 10 obyvatelstva trpí násilím, je pokořováno a haněno za to, že používá minoritní jazyk. Je potřeba respektovat jazykovou diverzitu a eliminovat diskriminaci na základě jazyka. Děkuji za pozornost. Okay, thank you very much, Dr. Hicks. Děkuji, doktore Hicksy. Děkuji vám, pane doktore Hicksy. Nejprve zdá se komise, ale stručně, protože zhruba deset eh, žádostí o slovo už tady máme. Takže komise, jak jen stručně to lze, prosím. Děkuji vám. Eh, v tuto chvíli můžeme eh, znovu opakovat, že respekt k právům osob, které se řadí do menšin, ten je docela zásadní a článek 21 e, charty e, zakazuje jakoukoliv diskriminaci. Tato ustanovení e, jsou ovšem ustanovení adresovaná členským státům, která, které implementují příslušné právo. Tam, kde tomu tak je, tak komise musí zajišťovat, aby byla tato práva respektována. Nicméně komise nemá všeobecné právo pravomoci ohledně práv menšin, co se týče například uznání statutu menšin, jejich sebeurčení či autonomie a e, dalších aspektů jako regionální jazyky a tak dále. E, jsou to členské státy, které mají obecné pravomoci e, přijímat rozhodnutí ohledně menšin. Členské státy musí zajistit základní práva menšin žijící na jejich území v souladu se svými ústavními pořádky USA se svým závazky vyplývajícímu, vyplývajícími z mezinárodních právních norem, včetně norem eh, Rady Evropy. Děkuji vám. Takže nechtěl jsem to říct, ale chci říct pár slov k té prezentaci. Byla excelentní, ale jednu věc tam prosím, eh, pane Hexy, eh, musíte říci. E, my tady máme řadu ustanovení či úmluv, které se týkají osob a další řadu úmluv, která se týkají práv zvířat. E, tady je třeba e, tyto věci přece jenom jasně vyjádřit. Je to velice, velice citlivá záležitost. A teď tedy přečtu seznam těch, kteří eh, se přihlásili do debaty. Members, Mr. Za Libe je to pan Sugar, uh, eh, Mr. Tenny Cabras, um, Ms. Kinga Gal, Mr. Lopez Aguilar, and then the non-Libe members, Mr. A za jiné, Janines Barbat, Mr. Sebastia, and Mr. Varista Abunas. Is there anyone else? Je tady ještě někdo další, kdo eh, by rád eh, vystoupil eh, v rozpravě a není na seznamu. Je to důležité vzhledem k citlivosti tématu, aby všichni, kdo chtějí, měli možnost vystoupit. Takže prosím, pane Melo, vy také chcete vystoupit? Dobře, takže teď už tedy uzavírám seznam. Paní Stevens také si chce vzít slovo? Dobře takže přidáme ještě paní Stevens. Nemáme až tolik času, já nicméně vím, že toto je velmi důležité téma a musíme zajistit, abyste mohli se vyjádřit. Takže dvě, tři minuty maximálně, prosím, protože jinak eh, se nedostane na všechny. Nejprve pan Šogr, děkuji vám, pane předsedo, jelikož mohu hovořit mateřštinou, budu tedy mluvit eh, maďarsky. Eh, chci říct asi tolik. Eh, Francouz, Ská, eh, Bulharská, Slovenská, Maďarská a další situace. No, já se soustředím na eh, situaci v Rumunsku ohledně tedy eh, maďarské menšiny. Od roku 2003 je tady ústavní záruka pro užití minoritních jazyků ve správních orgánech, pokud ta menšina E, příslušná dosáhne 20 většinového obyvatelstva. Ovšem v praxi je toto právo velmi často porušováno, není dodržováno, e, protože stát e, nedává těm obecním úřadům a dalším institucím příslušné zdroje a občané, kteří chtějí uplatňovat toto právo, jsou často popotahováni správními orgány a politici poslanci to většinou vnímají, pokud jsou z těch majoritních stran, jako určitou Eh, urážku, když eh, lidé používají svůj menšinový jazyk, takže se jedná o práva pouze na papíře. V loňském roce EPP zorganizovalo eh, veřejné slyšení, takováto praxe by měla pokračovat i do budoucna. I když je porušeno právo byt jen jedno jediného člověka, tak vlastně je porušeno právo Evropské unie. Jsou to lidé, kteří jsou občany daného státu, nejsou to uprchlíci a my teď hodně eh, si slibujeme od mechanismu právního státu, to ano, ale mohu říct asi tolik. Představujeme, pra, dodržujeme práva nebo hovoříme o právech sexuálních menšin a dalších, uprchlíků a tak dále. Tady je 8 až 10 obyvatelstva Evropské unie, kteří jsou diskriminováni. Každodenně myslíme na ně. Děkuji vám, že jste dodržel čas, pane kolego. Další je paní Albio. Děkuji. Nejprve chci říci, že tato, deb- tato debata o jazykové diskriminaci, to je samozřejmě důležité a já například nemohu vystoupit eh, katalánsky během této eh, rozpravy. Podobně jako kolegové zase v jiných jazycích. A my budeme trvat na tom, aby katalánština byla zařazena mezi úřední jazyky Evropské unie. My jsme se požádali o diskuzi v rámci našeho výboru, protože to vidíme tak, že jazyková diskriminace je otázkou omezování práv a svobod. Proto je velice důležité, že dnes tedy tato debata probíhá. Já bych chtěla velice stručně vysvětlit, jak vypadá situace mluvčích eh, katalánštiny ve Španělsku, ve Valencii, Baleárských ostrovech a Katalánsku. Plataforma Perla Jengua předložila zprávu a mluvil o tom také pan Hicks, kde eh, dokládáme 37 případů diskriminace na základě jazyka je třeba říci, že skutečně jde jenom o špičku ledovce, protože většina lidí vůbec tyto případy nehlásí, takže platforma o nich není informována. Jde o případy diskriminace ze strany veřejných institucí, mluvíme tady o pokořování, o útocích, dokonce fyzických útocích, o odmítání přístupu, pokud mluvčí hovoří katalánsky. Dochází k diskriminaci skutečně ze strany eh, centrálních úřadů země, ať už jde o bezpečnostní služky, eh, různé eh, vzdělávací zařízení, zdravotnická zařízení, soudy a tak dále. Například eh, žádáte po pacientech, aby hovořili španělsky při lékařském vyšetření, nebo dokonce soudkyně odmítla svěřit dítě do péče ženě, která hovořila katalánsky. Takže navzdory tomu, že parlament a komise v roce 2009 ratifikovali usnesení o multijazyčnosti, tak zbývá ještě další závazek a to vyřešit tyto případy jazykové diskriminace. Je tady také článek 29 Evropské charty a článek 21 Evropské charty o základních právech. Tyto články musíme dodržovat a žádáme tedy zakročení ze strany Evropské komise. Žádáme, aby byl spuštěn nutný mechanismus pro to, abychom naplnili současnou evropskou legislativu v této oblasti a také se ptám, eh, jakým způsobem se komise jednat, pokud je o porušování jazykové eh, diskriminace, nediskriminace ve Španělsku. Za komise zvažuje zahájit eh, řízení o porušení legislativy se Španělskem. Chceme směrnici, která by chránila minoritní jazyky, která by bojovala s jazykovou diskriminací. Chceme vytvořit také observatoř pro tyto druhy diskriminace a plán pro minoritní jazyky. A na závěr si říci, že si myslím, že toto téma je natolik závažné, abychom k tomu uspořádali i širší jednání v podobě slyšení na našem výboru. Děkuji. Děkuji, pan Tali Kabras. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, zvláště za to, že tady vůbec poprvé v našem výboru byl dán prostor krátké úvaze ohledně jazykové diskriminace. Ani já dnes nemohu vystoupit eh, ve svém mateřském jazyce, katalánštině, protože španělský stát eh, nechtěl zajistit, aby katalánština byla eh, úředním jazykem. Díky panu doktorovi eh, Hicksovi Děkujeme vám, pane doktore, protože vy jste skutečně velice správně na naše potíže nastínil, takže jsme vám velice vděční. Navíc ještě souhlasím s tím, co řekla paní kolegyně Albiol. Já bych chtěl podpořit práci plataforma podle Lengua, která schromáždila a zdokumentovala nejenom eh, určité dojmy a nepodložené informace, ale skutečně doložené případy jednání eh, státních a policejních a dalších orgánů. Jde o případy, v poslední době jich bylo na 80. Jsou to případy diskriminace pro použití katalánštiny na území Katalánska. Přitom je to jazyk, který je považován za úřední na našem území, takže souhlasím s paní Albiol, že komise nemůže eh, dále diskutovat eh, o tom, že toto je v kompetenci členských států. My předkládáme jasné doklady diskriminace, žádáme aplikaci legislativy, a proto si myslím, že Evropská komise musí zasáhnout, protože členský stát v tomto případě nedodržuje svou vlastní legislativu, pokud jde o jazykovou diskriminaci. Ale Vzhledem tomu, že jazyková diskriminace bohužel je e, široce rozšířena po celé Evropské unii a dotýká se důstojnosti všech Evropanů, tak navrhuji tomuto výboru a také vám, pane předsedo, abyste v nejbližší budoucnosti zorganizoval slyšení, které bude výlučně věnováno tomu, jak můžeme vyřešit problematiku jazykové diskriminace v celé Evropské unii a nikoli v pouze v jednom členském státě, nejbrž v celé Evropské unii. A na závěr si říci, že použití vlastního rodného jazyka je základním právem každého člověka, je to základní lidské právo, chceme toto právo podporovat a chránit. Takže Eh, doufám, že podpoříte, pane předsedo, tento návrh na zorganizování slyšení. Děkuji. Děkuji, paní Kinga Gál. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říct, že si myslím, že je opravdu velice důležité, aby otázka lingvistické diskriminace a menšinových jazyků ehm, byla na našem výboru diskutována a toto je aktuální debata. Jsem velice ráda, že téma bylo zařazeno na program jednání. Myslím si, že musíme tyto případy a tyto problémy, o kterých hovořil pan Hicks, velice vážně. Velice mě mrzí, že Evropská komise váhá při řešení těchto problémů a přitom jsou to zcela konkrétní případy jazykové diskriminace. Komise váhá řešit tyto záležitosti, byť se dotýkají základních lidských práv. Komise váhá i v konkrétních případech, kdy eh, je jasné, že nedochází k přesné aplikaci evropského práva členskými státy, takže dochází k poškozování základních práv a k diskriminaci. Opravdu si tedy myslím, že Evropská komise by měla svůj postoj přehodnotit a začít brát tyto záležitosti vážně. Jak už zde zaznělo, v této rozpravě. Jedná se o autochtonní jazyky na evropském území a proto si myslím, že občané, kteří čelí diskriminaci, by měli být adekvátně chráněni. Chápu to srovnání, které eh, nabídl pan Hicks, eh, tedy že 10 tisíc lidí, který, eh, kteří používají minoritní jazyky, nabývají pocitu, že ptactvo fauna a flora je v Evropě lépe chráněna než eh, oni sami. Takže eh, je nepřijatelné ignorovat obavy těchto, těchto osob. Nyní pan López Aguilar, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říci, eh, že jsem tady mezi poslanci, volenými poslanci kteří dobře vědí, že Evropský parlament je komplikovaná instituce a že na programu jednání se někdy objevují body ohledně záležitostí, které jsou zajímavější jenom pro některé členské státy, pro jiné už tak relevantní nejsou, což eh, může potom vést tomu riziku, že se tady řeší téma, k němuž se vyjadřují pouze poslanci jednoho státu a může to vypadat, že tak jak si uměle transportujeme na evropskou úroveň záležitost, která by se spíše měla řešit v rámci příslušného členského státu. Ale jinak jazyková pluralita samozřejmě není věc, která by se týkala pouze Španělska. Bylo to tady řečeno velice dobře, že většina členských států v Evropské unii nějakým způsobem zná Eh, jazykovou pluralitu a řeší na svém území, ale zase musím říci, že jsem si s úctou vyslechl eh, tady popsání té problematiky v Katalánsku, ale myslím si, že to je trochu pokřivené, to, jak to bylo podáno. Já si skutečně eh, myslím, že tento náhled je přece jenom náhled jedné strany a neodpovídá to lingvistické situaci ve Španělsku. Katalanština si myslím, že není persekuovaným eh, jazykem, eh, že nejsou persekováni mluvčí eh, katalánštiny ze strany policie či státních úřadů. Je to už 30 let, kdy je problém jazyku ustanoven ve španělské legislativě. Lingvistický problém je, myslím, už 30 let zcela normalizován španělskou legislativou. A není tady um, vazba, kauzální vazba mezi eh, absenci legislativy, diskriminací a případy, které byly ohledně diskriminace ehm, nahlášeny. Vy jste hovořili dokonce o centrálních úřadech eh, země. Naopak se objevují eh, případy Španělů, kteří se stěžují na to, že nemohou řádně používat španělštinu Katalánsku, takže ono to může být vnímáno také z té druhé strany. A Já si myslím, že to, jak jsou řešené lingvistické eh, problémy mm, nebo je, u, užívání jazyků ve, ve Španělsku, eh, to je španělská záležitost eh, a navíc často nejde úplně o minoritní jazyky. V případě například katalánštiny. Máme tady jazyky jako je galicejština, baskeština. Já bych ještě, pane předsedo, jestli dovolíte, eh, to doplnil. V Katalánsku se často uvádí, že eh, bez katalánštiny nemůžete v Katalánsku řádně eh, studovat eh, na vysoké škole, že musíte mít eh, znalost eh, i katalánštiny, abyste mohli studovat. Takže já nechci říct, já nechci popírat, že existuje určitý problém, ale důležité je, aby tady existovaly mechanismy pro praktické uplatňování minoritních jazyků ale nemůžeme říkat, že katalánština je pertekovaným jazykem a že mluvčí katalánštiny jsou v Katalánsku pertekováni policejními či jinými orgány. To je zcela v rozporu se situací a také eh, s legislativou, kterou máme eh, pro vícejazyčnost ve Španělsku, ale hlavně je to skutečně v rozporu eh, s každodenní realitou. Děkuji. And really to everyone is being dis- Já prosím, abyste všichni dodržovali čas Eh, dvě až tři minuty. Já vím, že to je debata eh, v celku eh, vášnivá, ale prosím, zadržujte. Ne, panelu ne, takže paní Stevens. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, teď budu hovořit nizozemsky chtěl by, chtěla bych eh, eh, říci eh, to, co, něco k tomu, co zaznělo v té úvodní přednášce. Tady bylo hm, řečeno, že jazyková diskriminace jsou formou rasismu. Já si myslím, že jak kdy případ od případu je třeba vzít také v úvahu Eh, historický vývoj, jaké jsou, kde minoritní jazyky, regionální jazyky, je eh, třeba také zohlednit problematiku migrace, tím tedy přibývají další jazyky, čili eh, teď je otázka uznávání jazyku migrantů jako jazyku menšin a tak dále. Čili eh, to je celkem závažná otázka, jak eh, zacházet s nově příchozími, eh, protože jinak by se mohlo stát, že současné jazykové uspořádání nám v podstatě přestane fungovat. Také otázka je, zda jste máme hovořit také o znakovém jazyce, nebo mluvíte pouze o mluvené řeči, řeči menšin a jazyky regionální, eh, ty eh, se často eh, vnímají pouze jako řeč pouze mluvená. A teď je otázka, zda to opět není diskriminace znakového jazyka, poněvadž prostě jazyk nebo jazyk, to by mělo být jedno znakový jazyk se zde považuje za jazyk postižených lidí. tedy neslyšících, ale eh, nakonec i eh, mnozí slyšící lidé také používají znakový, znakovou řeč, eh, například pokud mají příbuzné nebo děti, které jsou neslyšící. Takže de facto z tohoto hlediska lze považovat také eh, ty, kteří používají znakový eh, jazyk za jazykovou menšinu. No a teď ještě poznámka k těm menšinovým jazykům. Existuje evropská mapa regionální menšinových jazyků. Já jsem se eh, tím zabývala nějakou dobu a de facto eh, těm definicím eh, podle eh, toho, podle té mapy, a tak tam odpovídají de facto i znakové jazyky. To je debata, která se vede už 15-20 let, ale zatím jsme nikam nepokročili. Chtěla bych tedy apelovat na všechny, abyste se zabývali také znakovým jazykem a jeho uživateli. Prosím, vezměte to v úvahu také při vyhodnocování menšinových jazyků. A ještě jedna poznámka k postům Evropského parlamentu. Evropský parlament již dvakrát vyjádřil podporu pro uznání znakového jazyka a také vyzval členské země, aby eh, uznali znakový, znakovou řeč. Ale v mnohých zemích tomu tak zatím není. Takže například, pokud zde máme požadavek na tlumočníka, tlumočníka ze znakové řeči, například pro eh, návštěvníky, tak je to velice obtížné a velice nákladné. Ano, děkuji. A nyní pan Šemoca. Děkuji. E, já e, budu hovořit anglicky, neboť e, svoje mateřštinu používat nemohu. Tak především chtěl bych považu, poděkovat za vynikající úvodní přednášku a prezentaci. Kolegové, velmi stručně. Eh, Mě zde trápí eh, jedna věc. Eh, a sice, že jsou to španělští úředníci, soudci a policie, kdo diskriminuje. Já myslím, že toho bychom si měli eh, být více vědomi, poněvadž Evropská unie to je taková škola nejlepších eh, osvědčených postupů a to je jenom v dopravě, průmyslu a podobně, ale také v oblasti lidských práv by tomu tak mělo být. Já bych skutečně byl rád, kdyby eh, katalánština měla ve Španělsku stejné právo jako třeba švédština ve Finsku my třeba s kolegou Aguilarem máme velice dobré eh, eh, vztahy, ale musím říci, že třeba ve španělské eh, televizi došlo k propouštění a zrušení katalánských editorů v některých regionech. A třeba ve Valencii máme tisíce studentů, kteří nemohou studovat v katalánštině, Eh, poněvadž eh, no, místní lidová strana de facto tuto, toto právo neuznává. Eh, já bych nechtěl tak hovořit o minoritních jazycích, menšinových jazycích, ale o minoritizovaných jazycích. Možná, že jste se dívali včera na fotbal a třeba na Twitteru má Eh, tedy eh, klub, který tam hrál přes 5 milionů eh, followerů, kteří se baví katalánsky. A taky bych ještě chtěl říct, že Martin Schulz, předseda tohoto parlamentu v roce 2012, veřejně prohlásil, že je pro zavedení kataláštiny do Evropského parlamentu, ale dvě významné španělské strany to nepřipustily. A ještě poslední věc v posledních pěti volbách strany, eh, které, eh, eh, které jsou pro naše jazyky, získaly 60 až 70 podpory. A podle současných průzkumů mladší generace v Katalánsku je většími zastánci používání katalštiny. Děkuji paní Hemenes Barbas. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. Dámy a pánové, já jsem katalánka, je to můj rodný jazyk, vychovávám v něm své dítě, je to můj jazyk, chtěla a se sedím tady se svými katalánskými spoluobčany. Chceme vám říct, že katalánština, stejně jako baskečtina, galicejština, to je jazyk, který je ústavou eh, španělského království uznán za eh, úřední jazyk autonomní eh, oblasti. Nicméně jsme také nositeli minoritního jazyka, který musí bojovat za své e, používání, ale katalanština není minoritním jazykem, za který by se mělo bojovat, protože my máme v ústavě možnost ho používat. A katalánská administrativa e, preferuje sama e, katalánštinu před španělštinou. Například v Katalánsku mluví děti menšinu času španělsky a naprostou většinu času mluví katalánsky. Představte si, že by to eh, takto bylo v Německu, ve Francii nebo ve Spojeném království. Přitom se eh, teď eh, uvažuje o tom, že dojde k úpravě školních osnov v neprospěch katalánštiny. A přitom Některé rodiny už se obrátily dokonce na mm, soud, eh, přitom přesto nedostali eh, dostatečnou podporu, spíše byly stigmatizovány. Takže eh, já si myslím, že za to je třeba bojovat stejně jako za místní podnikatele, kteří vedou například restaurace a tak podobně. Řada komunikace v Katalánsku je dnes v katalánštině, pokud je to jenom eh, možné. Takže dámy a pánové, v Katalánsku není problém s katalánštinou, ale s těmi, kteří si myslí, že jenom katalánština je jediným jazykem, kterým by se v Katalánsku mělo, mělo mluvit. Myslím, že to je eh, otázka jazyka, který je využíván eh, v mocenské eh, hře. Je potřeba se podívat také na, na statistiky. Já bych vám mohla doložit případy urážek, ale myslím, že bychom měli všichni uznat, že Katalánsko je dvojazečná hm, oblast eh, a pro řadu z nás, eh, Katalánců, eh, jsme teď v situaci, kterou nazýváme jazykovým talibanismem, kdy přestává být naše společnost tak jazykově otevřená, jako bývala byla dříve. Děkuji. je. Pan Sebastia, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Jazyky to nejsou abstraktní konstrukty, to jsou lidé, kteří jazyky mluví. Takže eh, pokud máte občany první a druhé kategorie, máte jazyky první a druhé kategorie. A to je ta diskriminace, o které tady hovoříme. A mě, já bych chtěl, aby komise přijala jiný přístup eh, k tomuto problému. Mluvíme o právech lingvistických skupin, ano, ale jde o základní práva, jde o porušování základních eh, práv, pokud státní mašinérie diskriminuje část eh, obyvatelstva kvůli jazyku, kterým hovoří. To je trestný čin diskriminace nebo trestný čin z nenávisti, či je to tedy rasistický projev, jako o tom hovořil doktor Hicks. Samozřejmě eh, podobně jako kolegové, kteří hovořili eh, přede mnou, já bych byl rád, eh, aby byla zohledněna poslední zpráva Rady Evropy o diskriminace, protože to, co se tam píše a všichni respektujeme tuto instituci, si myslím, že bychom měli naplnit. Já jsem z Valencie a ani tam nemůžeme studovat během celého eh, studia v katalánštině. Nemáme ani jednu televizi, ani rozhlasovou stanici, protože eh, stát je zavřel, eh, došlo k seškrtání prostředků na toto vysílání. Pokud chceme sledovat programy v katalánštině, musíme použít katalánskou televizi, ale ta je zase z jiné autonomní oblasti. Eh, dokonce došlo eh, k případu, kde byl eh, upřen páru, upřena páru možnost adoptovat dítě kvůli tomu, že ve Valencii hovořili katalánsky. Takže nemluvíme tady o nějakých minoritních právech, ale o základních právech občanů v Evropské unii. Děkuji. Mr. Warista Abans, please. Gracias. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl předně poděkovat Davidovi, za jeho práci a naprosto podporuji eh, jeho slova, stejně jako to, co říkala mm, Marina a další kolegové, pokud jde o používání naší mateřštiny, například také baskyčtiny. Mm, eh. Je potřeba to vnímat eh, v celoevropském kontextu, nejenom jako problém v tomto případě baskická nebo katalánská dochází k tomu, že toto právo, základní právo v Evropské unii mizí, přitom by to mělo být nedotčitelné eh, právo, které musíme hájit a chránit. Takže my si myslíme, že Evropská unie by měla podepsat jako taková Evropskou úmluvu o minoritních jazycích a pracovat na tom, aby všechny členské státy takovou úmluvu naplňovaly, protože není možné se schovávat za kompetence členských států, říkat, že to je otázka spadající do kompetence členských států a že proto Evropská komise nemůže nic udělat. Myslím, že komise musí zajistit toto základní právo. Aby zareagoval na to, co říkal pan López Aguilar, já nevím, jestli to skutečně odpovídá realitě. Marina a další kolegové tady uváděli jasné případy diskriminace. A v Basketsku, eh, basketština se nepoužívá jenom v Basketsku, ale v Navaře eh, i na severu eh, Španělska a na jihu Francie. Kolegové, kolegyně, závěrem bych chtěl ještě zdůraznit, možná, že mě někteří neslyšeli, Výbor Libe je odpovědný za opatření, která se vztahují k boji proti diskriminaci, na, e, vůči lidem. Takže je samozřejmě naprosto zásadní, abychom se tím zabývali. E, myslím, že jsme respektovali v rámci rozpravy e, názory jedněch i druhých. Všichni, kdo chtěli hovořit, tak vlastně měli tu možnost nikdo další už nemůže hovořit po druhé, protože kdybychom to dovolili některým, tak by to chtěli všichni. Je tady eh, ještě řáda dalších otázek, které musíme vyřešit. Chápu, že toto, je, eh, že toto byla vášnivá debata, protože je to velmi citlivé téma. Eh, chtěl bych ještě jednou poděkovat panu doktoru Davimu Hicksovi za jeho prezentaci, která dobře debatu nastartovala, ale nemilme se, Eh, my prostě eh, tady eh, vnímáme, že zazněly určité názory na to, co by měla dělat komise. To bude nepochybně úkolem koordinátorů, aby to zpracovali. Nikdo nemůže říct, že bychom tomuto tématu nevěnovali dostatečnou pozornost. Všem děkuji za vystoupení a za pochopení. A teď popojdeme dále v našem programu. Všem se omlouvám. Máme půlhodinové spoždění, musíme eh, se tedy pokusit to všechno zvládnout tak rychle, jak je jen možno. Eh, bod 22. Kontrola nabývání a držení zbraní. Navrhovatelkou je paní Bodil Valero. Vidím, že stínoví zpravodajové jsou též většinou přítomni, takže projednávání návrhu stanoviska a budeme samozřejmě také později eh, přijímat eh, pozměňovací návrhy. Eh, je to tedy otázka, že příslušný výbor je výborem IMCO a LIBE bude mít eh, exkluzivní pravomoc eh, v určitých oblastech, jako je výměna osobních údajů a eh, tak dále. Paní kolegyně Valero nám to všechno vysvětlí. My se také zabýváme otázkami bezpečnosti a v tomto směru už můžeme také navrhovat některá Eh, některé pozměňovací návrhy. A teď tedy požádám eh, paní navrhovatelku Bodil Valero, aby eh, krátce představila svůj návrh a pak dostanou prostor stínoví zpravodajové. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych úvodem chtěla poděkovat všem, kdo mi pomohli vypracovat tento text. E, musím říct, že v mailových schránkách mých spolupracovníků se odsetlo hodně různých zpráv. My jsme na ně chtěli všechny, na všechny reagovat, snad se nám to podařilo. Stínovým zpravodajům také děkuji, sešli jsme se vícekrát. Ta otázka je e, e, složitá Eh, změna na směrnici je tedy reakcí na novou situaci. A eh, musím říct, že eh, komunita Nimrodů je v tomto směru velice frustrovaná a já do značné míry eh, tu frustraci chápu. Jako navrhovatelka eh, tohoto stanoviska musím říct, že celá řada návrhů komise není kontroverzní. Je nepochybně zapotřebí, aby ta směrnice byla E, schválena, že toto je téma, e, které si zaslouží e, opravdovou pozornost. Je od země mají různá pravidla, někdy se jedná o licenci celoživotní, jindy pouze dočasnou a ty počty lidí eh, vlastnících zbraně eh, jdou do stovek tisíc napříč Evropskou unii. Eh, také dochází k řadě sebevražd, které jsou vlastně usnadněny tímto způsobem. Jsou tady zbraně drženy legálně a ve větším a větším množstvím i nelegálně, takže to je vše třeba nějakým způsobem ošetřit. Máme tu také zástupce Europolu. Každopádně všechny zbraně zbraně, které jsou mezi lidmi, musí být drženy legálně a musíme se snažit, abychom se neposunuli z toho legálního do nelegálního. Na, e, ve svém stanovisku jsem se soustředila e, či teď se soustředím na jeden či dva kontroverznější momenty. Komise e, hovoří o tom, že automatické zbraně prostě eh, by měly být eh, omezeny. Eh, Tady prostě se mi nedá, ne, ne, nezdá, že by byla nějaká jiná možnost, než toto takto řešit, i když ta velká komunita střelců, lovců tím bude ohrožena ve, svých, ve, ve svém konání, ale každopádně bych se také chtěla zabývat s těm, těmi zbraněmi, které jsou eh, založeny na určitých eh, eh, kritériích. Ty, ta kritéria jsou různá a je třeba se soustředit na ta klíčová. Pak je tady velký problém, jedna zpráva ze Švédska se eh, také eh, týkala ještě eh, možnosti totálního zákazu, ale je tady také otázka regulace těch časopisů. Myslím, že bychom si měli toto probrat se stínovými zpravodaji. Tydligt. Men jag utgår från att vi tillsammans, när vi, när vi granskar ändringsförslagen, eh, je tady otázka teda těch velkých zásobníků, které eh, někteří chtějí úplně zakázat. Eh, pak je třeba říct, že komise také navrhuje povinné lékařské prohlídky. A já si myslím, že by to měl být prohlídka, která by z Eh, zvážila, nebo během které by bylo zváženo, zda je dotyčný eh, připraven eh, či vhodný adeptem pro držení zbraně. Opakuji, tady se prostě ty, ta kritéria liší od jedné země k druhé. Například ve Švédsku ta lékařská prohlídka není nutná, nicméně vaše dispozice k tomu jsou nějakým způsobem zkoumány plány. A myslím, že takto se dá předejít některým nesrovnalostem možná s nás, než takovou tou běžnou rutinní lékařskou e, prohlídku. Pak je tady zase otázka e, testu inteligence. E, to A například nedávno e, byly zase prokázány případy, kdy tady prostě dochází k přehmatům, nicméně bezpečnost je nejzásadnější otázkou. A je třeba říct, že některé členské státy e, vlastně mají takový přístup, e, který vyplývá z toho eh, eh, civilní obrany. Eh, Švédsko jde cestou návrhu komise. Každopádně myslím, že k tomuhle bude diskuze nesmírně živá a bohatá. Někteří stínoví zpravodajové už to naznačili. Každopádně se těším na dobrou spolupráci v této oblasti. Jo, děkuji. To bylo opravdu velmi konstruktivní. A teď se tedy přesuneme ke stínovým zpravodajům. Někteří jsou přítomní. Pan Melo, chcete si vzít slovo, prosím? Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Eh, bylo řečeno, že je zásadní, eh, aby všechny zbraně byly drženy legálně. S tím souhlasím Eh, ale měli bychom se možná spíš soustředit na ty, které jsou drženy nelegálně a na tomto E, problému. Pokud chceme řešit nelegálně e, držené zbraně ve směrnici o legálních zbraních, tak to mi připadá, že je kontradikce. Navrhovatelka e, správně zdůrazňuje, že jde především o to zvýšit bezpečnost občanů. Nicméně směrnice se nezabývá nelegálními zbraněmi a trestnými činy. Bylo to právě e, zase událostí v Paříži, která to vyprovokovala. Je to iniciativa komise a chci tady připomenout jednu věc. Když pan předseda Juncker s tímhle přišel, tak řekl, že tady prostě došlo e, k aktům proti e, bezpečnosti občanů a Eh, státu a že musíme toto, eh, na toto reagovat společně a zbraně nesmějí eh, se dostávat do rukou teroristů. Konec citátu. Takže tady byla prostě určitá iniciativa na plenárce. Byla to otázka těch teroristů, která vyprovokovala tuto reakci. Tady nešlo o nějaké Eh, eh, jaksi eh, otázky lovců a střelců, musíme v tom opravdu činit určitý rozdíl. Pra, legální držení zbraní a munice, pokud by bylo asociováno s teroristickými akty, tak to nepovede k žádnému zlepšení, ale bude to prostě potrestání, potrestání lidí, kteří se chovají zcela podle zákona. Ať už jsou to lovci, ať jsou to atleti, ať jsou to další lidé. Lidé třeba mohou být sběratelem zbraní, eh, mohou eh, ty zbraně využívat v různých sportovních eh, Eh, konáních, to je prostě něco, co tady existuje po staletí. Samozřejmě ty zbraně mohou být zneužívány pro trestné činy, ovšem teroristé nevyužívají eh, legálně eh, držené zbraně. Pokud chcete vykonat trestní čin, tak asi se nechcete nechat chytit takže těžko, eh, těžko prostě předstírat, eh, předpokládat, že někdo, kdo chce eh, jít cestou trestného činu, si legálně koupí zbraň. No to opravdu těžko. Takže ty trestné činy a trestné konání budou pokračovat a z tohoto hlediska toto nic nezmění pak jsou tady určité části, kdy máme odlišný názor, například to pětileté hodnocení eh, držitelů licence, eh, povinné obnovování licence každých pět let. Navrhovatelka to chce zjednodušit. Já bych tady chtěla připomenout, že například při eh, lovu existuje celá řada různých licencí, které koexistují. Potřebujete licenci na eh, to, abyste byl lovcem, pak potřebujete licenci na tu konkrétní zbraň. A pokud nějaká eh, země eh, někomu takovou tu licenci poskytne, tak v některých případech můžete být, můžete si teda užívat té licence až do 60 let ale pak třeba zase e, může dojít k tomu, že se rozhodne, že bude potřeba každých pět let obnovit e, e, lékařskou prohlídku. A po 60 už to nebude možné, pak budete prostě bez zdaně. Ten celý proces musí být rozumný. Pokud nějaký e, občan projde e, tím testem, e, tak pozor, můžete využít jako zbraň i třeba auto. Teroristé to také dělají a budeme nutit lidi, aby si obnovovali řidičské průkazy každých pět let. My tady prostě zaměňujeme terorismus a e, obvyklý běžný e, způsob e, legálně drženou zbraň používat. Máme nějaké studie o dopadech problémů s zaměstnaností a pracovními místy, které by to, dejme tomu, mohlo také stát. Teď to asi pro tuto chvíli je to všechno. Děkuji a Silvi za, e, jako stínová zpravodajka SD. Děkuji, pane předsedo, a děkuji srdečně také naší zpravodajce, která věnovala mnoho energie e, do zpracování konstruktivních návrhů ke směrnici. Chtěla bych začít tím, že jak různé rozhovory, tak slyšení v IMCO i zde ukazují, že vazba eh, mezi bojem proti terorismu a organizovaným zločinem eh, v souvislosti eh, s Paříží hm, také zde prostě není patrná u této směrnice. A je třeba říci, že jde o obecné posílení bezpečnosti, nikoli o terorismus. Paní zpravodajka předložila řadu pozměňovacích návrhů, které bych podpořila, například eh, pravidla eh, pro eh, bezpečné skladování munice a palných zbraní nebo jasný systém registrace a označení zbraní, případně elektronický, elektronickou výměnu informací o povoleních k držení zbraně. Eh, mezi členskými zeměmi. Máme tedy problém s těmi zbraněmi kategorie B7, které jsou tedy plno automatické bojové zbraně. Eh, to, jak vypadají, skutečně nemůže být eh, žádný, žádným kritériem. Otázka je, jestli máme dostatečné dostatečné eh, technické, eh, technická kritéria pro posuzování a zatřídování zbraní do kategorii. Ke zdravotním testům zde máme posunací návrhy 12 a 13 paní zpravodajky. Je zjevné, že osobní situace a zdravotní stav se může eh, výrazně změnit. A já si myslím, že Eh, pravidelné eh, zkoušení, eh, tedy prověřování zdravotního stavu z hlediska schopnosti či neschopnosti používat zbraň, pro mě tedy dává smysl. A samozřejmě, že výsledkem takového vyšetření musí být jasně řečeno, zda osoba je či není způsobila používat a vlastnit zbraň eh, na základě zdravotních, kognitivních a eh, psychických kritérií. Paní zpravodajka hovoří také o eh, zárukách či zodpovědnosti za vydání eh, takovéhoto povolení, ale v podstatě by to nemělo ležet pouze na příslušném úřadu, který vydává eh, povolení, ale také na lékaři. Eh, tady se navrhují potom poněkud méně přísné následné zkoušky, následné vyšetření, pokud se eh, odehrávají periodicky, eh, tak to je, myslím, eh, příliš nejasné a ne, ne, za vhodné, aby se změřovala kritéria. Taky mám ještě několik konkrétních otázek, poněvadž nejsem si jistá, jsem správně pochopila pozměňovací návrhy. Tak za prvé pozměňovací návrh 11, tady jde o povinné ručení paní zpravodajka toto zdůvodňuje tím, že by měla takovéto povinné ručení se vztahovat také na zbraní, nikoli pouze na držitele. Ovšem z tohoto pozměňovacího návrhu to jasně nevyplývá a také nevím, jaké je zdůvodnění pro to, abyste, aby zbraně eh, byla eh, zatížena, zatížena tady eh, povinným ručením, když eh, tím je de facto zatížen už ten držitel. Dále pozměňovací návrh 24. Eh, tady se navrhuje změna kategorizace zbraní a popravdě řečeno příliš nerozumím tomu, jak se rozlišuje o odstrašujících výstřelech, signálních výstřelech, akustických zbraních a tak dále a proto deaktivované zbraně z kategorie A se přesunují do kategorie C. A poslední věc ještě k pozměňovacímu návrhu 25. Tady jde o přechodná období, ale paní zpravodajka navrhuje, aby přechodná období platila pouze pro zásobníky a podstatné komponenty zbraně, ale nikoli pro zbraně získané legální cestou a skutečně eh, nevím, proč je to eh, zredukováno pouze na zásobníky a důležité komponenty zbraní. Děkuji. nyní pan Hale za ECR. Eh, e ano, děkuji. Také bych chtěl poděkovat paní Valero a poněvadž máme málo času, zmíním jenom to, s čím nesouhlasím. Za prvé, návrh komise eh, zakázat palné zbraně B7, to znamená poloautomatické zbraně, eh, které se podobají automatickým zbraním. Paní Vahra řekla, že eh, správně říká, nebo i bylo by správné tuto jaksi podobnost zrušit, to je naprosto nerelevantní paní Valero říká, že raději bychom měli zakázat některé externí eh, eh, eh, vlastnosti, jako jsou prostě určité pažby a skládací prvky a tak dále. Jsou to prvky, které jsou objektivnější než vizuální podobnost. Opět nejsou relevantní pro účel této zbraní. Eh, tady eh, skutečně eh, nejedná se třeba u pažeb a podobně o vojenské vojenské vlastnosti a skutečně nezvyšují nebezpečnost v rukou držitele. Podstatná je ovšem spíše trvanlivost. Proč? Eh, protože eh, jde o to, eh, zda zbraň je schopna střílet přesně po delší dobu. Třeba zbraň, kterou použil pan Breivik v Norsku v roce 2011, vůbec neměla žádnou pažbu a nic z těch podstatných, nebo zde považovaných za podstatných vlastností a přesto zabil mnoho lidí. Nejmodernější zbraně jsou modulární a to znamená, že externí nepodstatné komponenty, jako je třeba pažba, nejsou nyní pevnou součástí palné zbraně. Jsou jednoduše nahraditelné nebo demontovatelné. Pokud například zrušíme eh, určité typy eh, pažeb nebo model, tak eh, není problém pořídit si jiné, které budou stejně fungovat, ale nebudou Eh, <clears throat> mít jenom tu zakázanou část, budeme vypadat jako hlupáci v oči veřejnosti. Eh, dále eh, je to tady otázka dostupnosti vysokokapacitních zásobníků. To je velmi problematické, poněvadž v soukromých rukou již je takový zásobníků obrovské množství a nejsou registrovány a nedají se tedy dohledat pokud vyšleme signál, že je třeba je zakázat nebo omezit, pak eh, lidé vezmou obchody útokem a zásobí se. Prostě retroaktivní omezení nefungují. Eh, regulace zásobníku také bude zbytečná, poněvadž eh, zločinci a teroristé stejně nepoužívají eh, legální zbraně. Jejich zbraně pocházejí z bývalé Jugoslávie nebo si je skládají z eh, špatně deaktivovaných pálných zbraní. Existuje řada malých firm, často je to jeden nebo dva lidé, které prostě prodávají neregulované Eh, součástí zbraní, jako jsou třeba zrovna zásobníky. A eh, pokud tedy začneme regulovat eh, například ty zásobníky, tak mnozí regulérní obchodníci budou zatíženi příliš a budou muset zavřít své obchody. Způsobíme více škody než užitku. Můžeme se, pane předsedo, různit v pohledu na palné zbraně, ale zřejmě se shodneme na principu, že restriktivní legislativa má být férová, založená na skutečnostech, nikoli na obavách a pověrách. Ano, možná si myslíme, že je třeba udělat aspoň něco. Možná ovšem někdy Eh, nedělat nic lepší, než dělat věci špatně. Naštěstí eh, je mnoho užitečných kroků, které můžeme podniknout a mnohé z nich jsou v návrhu komise obsaženy. Ale je tam spousta dalších věcí, které se musí změnit. Měli bychom zrušit kategorie A6 a A7, to jsou civilní poloautomatické zbraně a také eh, zrušit ten úplný zákaz a 8. E, toto zbraně jsou už pod velmi e, přísnou kontrolou a e, v kriminálním prostředí se nepoužívají vzory tomu, co opakovaně tvrdí komise. Také bychom neměli příliš posilovat lékařské prohlídky, poněvadž to jenom do všeho eh, vnáší pouze nejistotu. Eh, také třeba bychom neměli eh, do toho zapojovat například tlumiče a podobně, to nejsou podstatné části zbraní. Evropská unie Eh, není schopná se vypořádat s finanční krizi, s imigrací a terorismem a občané jsou čím dál tím více nespokojeni. Myslím, že je eh, velmi nemoudré, eh, pokud v této oblasti začneme útočit a stigmatizovat řádné občany. Děkuji vám. Děkuji. Nyní za Alde Cecília Wikström. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat eh, Bodil za odvedenou práci. V tom stanovisku je mnoho velice dobrých prvků, nicméně myslím, že nezachází dostatečně daleko, abychom nastavili správnou rovnováhu mezi bezpečností a ochranou legitimních zájmů legálních držitelů zbraní. Chtěla bych říci, že jsem vyrostla ve Švédsku, můj otec byl myslivec, zároveň policista a e, řada lidí kolem mě legálně držela zbraně a považovali jsme to za zcela běžnou věc. A já si myslím, že teď bychom měli najít způsob, jak e, držitelé zbraní, kteří dodržují zákony, e, že s nimi budeme zacházet eh, s úctou, ale zároveň, že schválíme legislativu pro kontrolu střelních zbraní, kterou potřebujeme. Evropa již nyní má velice přísnou legislativu, pokud jde o střelné zbraně, a to je v pořádku, protože se nepřejeme ocitnout se v americké situaci, kdy uh, Eh, si může v podstatě každý bez jakéhokoliv omezení zakoupit zbraň, ale vzhledem k tomu, že už teď je ta legislativa o držení zbraní tak přísná, měli bychom eh, být opatrní, pokud jde o zpřísňování, o další zpřísňování eh, pravidel. Myslím, že komise mm, se snažila dosáhnout rovnováhy a ale nepodařilo se jí to úplně v všech ohledech. Některé návrhy jsou nepřijatelné. Některé pozměňovací návrhy zpravodajky, také zpravodaje jdou eh, až příliš daleko. Já myslím, že přitom některé jiné zase chybějí. Takže některé klíčové věci, o které bych se chtěla s vámi podělit. Myslím, že bychom měli zrušit ten základ, zákaz některých poloautomatických zbraní, protože nebyly předloženy přesvědčivé argumenty, které by vysvětlily, proč tyto zbraně jsou tak nebezpečné. Komise dokonce přiznala, že definice je vlastně tak špatně naformulovaná, že sama ani neví, jaké střelné zbraně které by sem potenciálně měly do toho zákazu spadat, které to vlastně jsou. Takže já myslím, že když nevíte, co chcete zakazovat, tak ehm, je to v podstatě nevysvětlitelné občanům. Takže já bych zakázala eh, také ten povinný limit pro licence a ty lékařské prohlídky, protože eh, obnova všech licencí každých pět let, to by bylo nesmírně náročné pro státní úřady a přitom eh, ta přidaná hodnota by byla omezená. A bylo by to také mm, velice nekomfortní pro legální držitele zbraní. A ty povinné lékařské prohlídky mi také přijdou zbytečné. Odborníci, eh, lékaři to sami potvrzovali, protože na planetě není žádný lékař, který by dokázal s jistotou říci, zda je uh, Eh, někdo vhodný pro držení zbraní po té, co se eh, co ho krátce vyšetří. Muzea by pochopitelně stejně jako sběratelé měly být mimo působnost té směrnice, jako je tomu i dnes. Já pochybuji, že bychom měli problém s organizovanou trestnou činností nebo teroristy, kteří by brali útokem eh, muzea a tam kradli napoleonské muškety. Přesto komise chce navrhnout opatření, které trvale zničí sbírky střelných zbraní po Evropě a v muzeích. Je to vůbec normální? Pokud jde o prodej online, tak tady si myslím, že je ta cesta dobrá, kterou zaujímá eh, zpravodajka, ale musíme zajistit, aby členské státy mohly uplatnit eh, konkrétní eh, úpravy a kontroly prodeje online. Mohla bych takto ještě pokračovat, ale nebudu, dám další prostor um, ostatním a myslím, že budeme mít další příležitost k diskuzi po předložení pozměňovacích návrhů. Takže pro tuto chvíli děkuji a poprosím o vyváženost a přiměřenost. Děkuji, Cecílie. Nyní paní Albiol, prosím. A omlouvám se, to je paní zpravodajka nebo stínová zpravodajka za GUE. Děkuji. V Evropské unii každý rok eh, umírá přes 6 tisíc osob eh, po zranění střelnou zbraní. Studie také ukazují na jasnou vazbu mezi lehkým pořizováním zbraní a eh, potom množstvím usmrcení. Takže já zde souhlasím s tím, že je třeba reformovat současnou směrnici, pokud je o nabývání mm, zbraní GUE, NGL, chce zajistit naprostou eh, vysledovatelnost zbraní a munice, abychom věděli, jak se vlastnictví eh, zbraní mění a mohli bychom řádně kontrolovat eh, a případně penalizovat ty, kdo nedodržují pravidla. Pokud jde o navrhovanou reformu, tak tady se mi zdá nejdůležitější to, co se týká lepší vysledovatelnosti, o tom už jsem mluvila a také zpřísnění standardů pro nabývání zbraní online. A jdeme také o zákaz některých poloautomatických zbraní. Každopádně si myslíme, že tento návrh je zcela nedostatečný, že musíme jít mnohem dále. My chceme jít cestou eh, zákazu internetového prodeje a také chceme v případě eh, poplašných zbraní a dalších zbraní zvážit vždy to, zda nemohou mít dvojí užití. My si myslíme, že paní Valero se se svým stanoviskem ubírá správným směrem, souhlasíme s ní, ale myslíme si, že by možná bylo dobré i trochu dále v těch oblastech, které jsem zmínila. Chtěli bychom pozitivně podtrhnout návrh na rozšíření aplikace této směrnice, aby v působnosti nebyly jenom samotné zbraně, ale také základní komponenty, včetně eh, munice takže jsme pro toto rozšíření, protože to posílí bezpečnost. Také souhlasíme s dosavadní prací, ale mm, přesto chceme předložit některé pozměňovací návrhy, abychom ještě do toho stanoviska rozšířili. Děkuji. Další stínoví zpravodajové nejsou přítomni, takže se zdá, že tady jsou ještě dva poslanci, kteří si chtějí eh, vzít eh, slovo, ale jsme skutečně výrazně, výrazně pozadu oproti eh, časovému harmonogramu. Myslím si, že to je prostě nejhorší průběh, co se časo, dodržení časového harmonogramu týče od té doby, co jsem se stal předsedou. Pokud by kolegové to mohli ještě zvážit a e, pokud bychom teď mohli dát jenom krátce slovo paní navrhovatelce, tak e, e, pozor, protože jinak někteří začnou odcházet a nebudeme moci řešit další bod na pořadu jednání. Já vám slibuju, že příště dostanete prostor, ale máme prostě 40 minut spoždění. Už teď. Eh, paní eh, Valero, můžete skutečně velice stručně schrnout eh, jenom ty klíčové věci, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Ono zaznělo hodně otázek, ale my vlastně budeme mít ještě rozpravu. Jenom k těm lékařským testům, k těm prohlídkám, tady je opravdu velmi rozličný e, soubor názorů. Někteří, e, některé země e, považují lékařský test za nutnost, jiné ne. Někdy jsou ty zbrojní průkazy na dobu eh, jednoho roku, jinde na pět let a tak dále. Co se týče eh, eh, toho testování, tak já jsem pro test tak si vhodnosti, přiměřenosti držet zbraň a ne lékařský test jako takový. Tam potom to šetření je jednodušší a není to tak byrokratické. Pak jsou tady ta přechodná pravidla ohledně zásobníků, Eh, tak zdali jsou zásobníky zásadním eh, nutným prvkem té zbraně, tak eh, je tady celá řada zásobníků, kteří, které si lidé koupili nelegálně a je tady prostě zapotřebí učinit určité přechodné období, aby se to zlegalizovalo, protože Eh, tady eh, je ta otázka opravdu, nebo ta situace velice různorodá. Jsem otevřená eh, rozhovoru, myslím, že nakonec spějeme k tomu správnému řešení. Předseda, děkuji, děkuji za to, že jste byla tak stručná. Chci se omluvit vlastně třem poslancům, kteří si chtěli vzít ještě slovo k této věci a dostanou prostor příště jako první. Slibuji. Vysvětlil jsem že Eh, lidé, eh, poslanci, kteří mají eh, to další téma, tak hrozí, že budou muset odejít. Musíme opravdu postoupit dál. Velice se omlouvám. Takže teď bod 23. Ještě brýle, kdybych našel. Kolegyně, kolegové, bod 23, dohoda mezi Evropskou unii a Peruánskou republikou o zrušení vizové povinnosti. E, takže jedná se o vystoupení zástupců předsednictví Rady a komise, aktuální informace. Jde také o e, některé další země, takže nejprve aktuální informace od předsednictví a komise, následně Eh, prezentace eh, paní Holmajer, která zastupuje paní Gabriel, která je zpravodajkou eh, pro Kolumbii a další země. Ten úvod je velmi dlouhý, ten prostě škrtám a rovnou dáme prostor radě či předsednictví a komisi. Takže prosím velmi stručně předsednictví rady. Dobré eh, dopoledne, vážené poslankyně a poslanci. Co se této dohody týče, eh, mohla by být eh, zajištěn klid v sále. Takže tady jde o zrušení vízové povinnosti, mohu být velice stručná, biometrické pasy, dohoda mezi Evropskou unii a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti byl podepsán 14. března a to jak peruánskou stranou, eh, tak eh, příslušným komisařem a ministrem zahraničních věcí Nizozemí. Takže od 15. března je už toto v platnosti a účinnosti. Teď komise. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne všem. Nemám až tolik co dodat k tomu, co řekla zástupkyně předsednictví. Tato dohoda z Peru byla podepsána v pondělí. Já bych chtěla jenom říct, chtěl jenom říct, že e, k dohodě je připojena ještě e, další věc. Je to prohlášení o biometrickém pasu e, pro peruánské občany. Koncem února začalo Peru tyto e, pasy vydávat a zavázalo se, že do července letošního roku celý proces bude dokončen. Takže od července 2016 se mohou e, všichni peruánští občané ucházet pouze o biometrické pasy a ty předchozí budou postupně opouštěny. My samozřejmě velmi eh, vítáme pozitivní zprávu eh, zpravodajky, eh, co se týče ještě dohody o, s Kolumbijskou republikou, Palau a také královstvím Tonga, takže z těch 19 původně navržených v tom pozměňovacím návrhu z květnu 2014 ještě zbývá pět Jedná se o Tuvalu, eh, Šalamounské ostrovy, eh, Mikronézie a Maršalovy ostrovy. Eh, komise brzy také přijme návrh rozhodnutí rady pro zrušení výzové povinnosti a pak to půjde svou cestou do vašeho výboru. Pokud byste měli dotazy, rád odpovím paní Hofmeier eh, souhlasila s tím, že nahradí paní Gabriel, takže teď má slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, paní kolegyně Maria Gabriel tady bohužel dnes nemůže být a proto tady zde eh, předám to, co ona odmluvala. Napsala, eh, že děkuje předsednictví a Eh, komisi za informace, které jsme dostali ohledně stávajícího stavu vyjednávání z Peru. Mám několik doplňujících dotaz, eh, dotazů, dále německy. Mitgeben kann. Ano, tady eh, možná můžu, já tady asi nebudu muset jít v tom celém, celém otázek, já vám to možná předám a pak je tady otázka biometrických eh, pasů, jestli byly skutečně eh, vystaveny včas a podobně, to se týče eh, určitých zemí a tak dál a za to bylo splněno. Z tohoto důvodu je tady i otázka, zda existuje, nebo měla by existovat spolupráce mezi Europolem, EPERu a zase něco takového připravuje a Marie Gabriel by také chtěla srdečně poděkovat za to, eh, jak skvěle se vyjednávalo z Peru a eh, jak se eh, tady byly vyvíjeny snahy tento program realizovat. Ptá se také po iniciativě peruanské vlády o týkající se provedení eh, národní eh, informační kampaně, tak, aby eh, vše bylo předáno obyvatelstvu věcně správně. Také otázka Kolumbie, Tonga a Palau. A k tomu říkala Provedli se bilaterální jednání s, každým z těchto, s každou z těchto zemí s účelem zrušení výzové povinnosti a teď musíme zajistit eh, tuto dohodu eh, ohledně Tonga a Palou, eh, tak zrušení víz nepochybně pomůže obchodním vztahům, otevře ekonomické možnosti jak pro Evropskou unii, tak pro tyto země. Uzavření E, těchto dohod jde cestou pokračování našeho partnerství v rámci dohody z Kotonu a v rámci našeho politického dialogu. E, zrušení víz je významným povzbuzujícím signálem a je to také uznání úsilí, které země vyvíjejí. Co se Kolumbie týče, tak dohoda o zrušení vízové povinnosti je v souladu našeho zvýšeného partnerství s Latinskou Latinskou Amerikou a tato dohoda umožní zvýšení eh, objemu cestovního ruchu, větší investice v této oblasti, což je zase další eh, příležitost, jak posílit naši politiku a podpořit Kolumbii v, je, v jejím úsilí Němčina. Maria Gabriel, die Bemühungen sowohl des já bych chtěl říct, že eh, paní Gabriel si velice cení příspěvku komise a rady a já vám mohu písemně předat konkrétní komentáře, která tady paní eh, Gabriel připravila pro radu. Ano, děkuji, bylo to dáno, Jan velice dobře. Paní Veržia. Ano, já skutečně lituji, že paní Gabriel není přítomná. Paní Holmajer je mimořádně nadaná. Eh, ta francouzština byla eh, mimořádná. Nicméně paní Majer nemohla položit otázky, nemáme čas. Já bych ráda, aby eh, stínoví eh, eh, zpravodajové dostali ty otázky zpravodajky, protože nedošlo k setkání stínových zpravodajů a bylo by minimální pomocí, kdybychom od těch otázkách věděli. Já sdílím ty dotazy Marie Gabriel a budu opakovat teď, co už jsme řekli vícekrát. Stejně jako eh, Marie Gabriel, která to tentokrát tedy neříká, Ehm, si myslím, že Evropský parlament je vždy zaskočen tím, že má schvalovat něco, co již ehm, vlastně ehm, je v účinnosti. Je to zvláštní, když den po eh, podpisu věci začnou platit. To je opravdu neuvěřitelné a těch 19 eh, dalších zemí tedy bude eh, asi předmětem stejného zacházení. Já tento postup nechápu a stínový zpravodajové již v minulosti vyjádřili svůj názor v této věci a já to tady musím zopakovat. Ta metoda není dobrou metodou, i když jsme, dejme tomu, informováni, tak bychom neměli e, tady být postaveni před hotovou věc, i když se, dejme tomu, jedná o provizorní dohody, tak ty už jsou v platnosti, nemáme žádný manévrovací prostor a mně to nepřipadá, že to je dobré fungování institucí. A ještě něco, co už jsem také řekla v minulosti vždy mě trošičku překvapuje takový ten stavící kotlík těch různých zemí, eh, kterým najednou eh, dáme vízové eh, prázdniny. Jsou tady některé země z té kotonské skupiny, trochu mě překvapuje dohoda s Tonga a Palau, protože tyto země mají vlastně hlavně obchodní vztahy s Novým Zélandem a Austrálií. Myslím si, že Evropská unie je v jejich obchodních unii, výměnách velice více málo přítomná, tím více kladu otázku, proč Peru a Kolumbie, tam si dělám větší starosti, máme skvělé ekonomické vztahy s těmito zeměmi, ale jsou to zároveň státy, kde obchodování s psychotropními látkami je endemickou chorobou a zrušit vízovou povinnost eh, vůči těmto státům mi připadá minimálně dosti zvláštní, i když, dejme tomu, spolupracujeme s těmito státy. Pořád nechápu tu logiku, Eh, dalších institucí Evropské unie, co se týče zrušení vízové povinnosti, jsou tady země, kde bychom asi měli učinit více, vyvinout větší úsilí a nám nějak více sedí vyvíjet tato úsilí eh, vůči vzdáleným zemím, která, eh, které mají řadu nedostatků. To je politika, se kterou tak úplně nesouhlasíme. Děkuji. Paní Kiangi už se hlásila předtím, tak prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní Guillaume lituje, že teda není eh, přítomná Eh, jako stínová zpravodajka k této věci a já si tedy beru slovo jejím jménem. Nejprve bych chtěla poblahopřát Marii za precizní a vyčerpávající práci, kterou vykonala eh, v přípravě těchto tří návrhů doporučení a možná, že je užitečné připomenout, že vízová politika typ dohod, které dnes tady řešíme, jsou zásadní, aby umožnili větší mobilitu uvnitř Evropské unie a zároveň e, tedy větší vztahy mezi Unii a třetími státy, o které jde. Je to také nespochybnitelný způsob, jak ještě zlepšit vztahy mezi Unii a těmito třetími zeměmi. Jak jasně žádá Maria ve svém návrhu doporučení, tato spolupráce má dopad nejenom na mobilitu, ale na další zásadní aspekty, jako je například rozvoj hospodářských vztahů, humanitárních, kulturních a vědeckých a rovněž posiluje kontakty mezi e, lidmi a konkretizuje princip e, volného pohybu, což je jedním z hlavních principů Evropské unie. Je to nejprve symbolický dopad těchto dohod a pak je tady celá řada pozitivních dopadů. Není to poprvé, co Evropský parlament se k takovéto dohodě vyjadřuje, e, ale vzhledem tedy E, k tomu, že si parlament vyhrazuje e, určitá e, právo kritizovat ten postup a vzhledem k tomu, že toto, tato jeho výhrada není vzata v úvahu, tak si klademe otázku, zdali je to takto dále udržitelné. Teď myslím konkrétně na případ Kolumbie, kde jsme se od třetího, kde jsme se dozvěděli, že provizorně bylo toto opatření již zavedeno od 3. prosince prosince loňského roku. Tady chci zdůraznit dvě věci. Evropský parlament má sledovat implementaci těchto dohod a proto musí být plně a pravidelně informován o výsledcích realizace uplatňování těch dohod a smluv. Tady jde také o princip spolupráce mezi institucemi. Za druhé, schválení parlamentem by měla logicky před předcházet eh, vstupu eh, v účinnost těchto dohod. Takže paní Guillaume se eh, těší na budoucí výměny názorů mezi ní a stínovými, dalšími stínovými zpravodaji a zpravodajkou. Tak samozřejmě, že nemůžeme omezit naše právo být informováni to je, myslím, důležitá věc, která vyplynula z těchto příspěvků, takže děkuji, že jste vystoupila jménem paní Guillaume za SAD. A teď eh, velice stručně vracím slovo komisi k závěrečnému vyjádření, pokud eh, chcete velice stručně. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat poslancům za jejich vystoupení. Jenom velice stručně eh, zaznělo tady několik otázek jménem paní Gabriel, paní zpravodajky. Já jsem dostal tady tento podklad, eh, nevím, jestli mám eh, odpovídat teď nebo pak bilaterálně. Dobře, takže snad jenom k těm dvěma záležitostem, které jsou zásadní povahy. Nejprve to včasné informování Evropského parlamentu. Ano, já myslím, že jsme se chopili iniciativy a snažili se informovat parlament o pokroku ve vyjednávání. Jak řekla moje generální ředitelka, dvakrát informovala písemně váš výbor o pokroku ve vyjednávání a o tom, že komise schválila návrhy závěrů rady ohledně podpisu. A také jsme informovali parlament při této příležitosti, že tyto dohody a jejich eh, eh, ustanovení budou platit ode dne podpisu. Pokud jde o tu druhou záležitost, tak eh, to nám umožňuje smlouva článek 218 odstavec 5. Jsme tedy v souladu se smlouvou a já chápu, že to může být pro parlament trochu obtížné, že musí vlastně udělovat souhlas poté, co smlouva již vstoupila v platnost, ale bohužel mm, smlouvu o fungování Evropské unie změnit nemohu a my jsme postupovali v souladu s ní. Takže to by bylo ode mě vše a jinak zajistím odpovědi paní zpravodajce. Takže to ode mě vše, děkuji. My na, vám napíšeme k té poslední věci dopis, eh, protože my se ne, eh, neschodneme, pokud jde o informování parlamentu. Teď už nemáme čas, abychom to rozebírali. Paní Veržil, hlásíte se eh, k té stejné věci? Ne, ne. Já jenom k tomu, co jste vlastně sám teďka řekl, pane předsedo. Parlament nejenom, že má nárok na informace o celé věci, pokud eh, má dojít k řádné implementaci smlouvy, tak parlament eh, chce říci, že ustanovení smlouvy nejsou eh, přímo součástí primární legislativy. Pokud máme odsouhlasit něco, co již platí, tak si myslím, že to je flagrantní porušení našeho práva. Pan předseda, tuto věc ještě dořešíme, takže já vás písemně o oslovím. Paní kolegyně, já si myslím, že toto je problém, na který jsme tady narazili snad již 20krát a nikdy jsme to eh, nedovyřešili. Pan předseda, tak já to zmíním po 21. a uvidíme. Děkuji komisi za dosavadní informace a napíšeme vám eh, naše písemné vyjádření. Tímto děkuji všem kolegům, zejména stínovým zpravodajům, a děkuji paní Holmajer, že vystoupila jménem paní Gabriel, velice si toho ceníme. A teď už, vážení kolegové, návrh zprávy, o tom budeme hlasovat v Dubnu, takže abyste to měli na paměti. A to je vše. Přeji dobrou chuť k obědu. A pokud mě ještě posloucháte, doplním, že ve tři hodiny začíná slyšení. Já vím, že to je ve čtvrtek odpoledne, ale já tady budu, kdybyste chtěli přijít také.